Good afternoon, everybody. Um... Dobré odpoledne všem. Znovu zahajuji schůzi. Chvilku jsem chtěla počkat, protože jsem čekala, jestli přijdou další stínoví zpravodajové, než předám slovo zpravodajce. Máme tady několik poslanců, takže můžeme pokročit s bodem 16 pořadu jednání. Elíza Ferreira zde má zprávu z vlastní iniciativy, která se týká řízení přeshraničních krizí v bankovním sektoru. My už jsme o tomto tématu hovořili. Nyní budeme hovořit o pozměňovacích návrzích. Eliza, prosím. Well, no, thank you very um, uh, o relatório uh, recebeu um, Děkuji, Sharon. Bylo předloženo 247 pozměňovacích návrhů a dalších 12 návrhů máme od výboru Jury. Já jsem se snažila tyto pozměňovací návrhy zhodnotit. Obecně lze říci, že tyto pozměňovací návrhy jsou velice konstruktivní a poskytují přidanou hodnotu k tomu textu, který jsem předložila já. Takže to byla jenom taková všeobecná připomínka. Nyní trochu detailněji bych chtěla schrnout filozofii našich návrhů. Hlavní filozofií tohoto návrhu je, že Evropský parlament v současném kontextu musí vyslat jasnou, jasné poselství, aby byla posílena evropská dimenze v boji proti finanční krizi. Je třeba, aby to, co se stalo na finančních trzích, nezamezilo dalšímu rozvoji jednotného trhu. Je třeba, abychom neměli eh, fragmentaci v hledání řešení na vnitřním trhu. To je jeden z hlavních principů, který se snažíme dodržet. Další princip spočívá v tom, je, že musíme být, pokud jde o morální aspekty. Při řízení krize nemůžeme mít jako řešení jenom záchranu bank prostřednictvím státních financí. Nemůžeme mít také jenom pojišťovací systém pro nezajištěné finance. Je třeba mít jasnou představu o tom, jak má vypadat fond, který navrhujeme, aby bylo usnadněno řešení krize v bance, transformace banky, pokud to bude potřeba. To nám pomůže zamezit přenosu těchto problémů v celém finančním systému. Nechceme, aby pokud se dostane do problému jedna banka, aby to způsobilo problémy v celém finančním systému. Navrhujeme tedy vytvoření fondu, který posílí evropskou dimenzi a to nám také pomůže dosáhnout konvergence vší té legislativy, kterou navrhujeme. Zároveň by to mělo zaručit, aby ty bankovní úřady, které budeme mít, eh, nemuseli řešit eh, celou řa- obrovskou řadu problémů. Je třeba, abychom se soustředili nejdříve na instituce, které představují systémová rizika. Je nutné řešit situaci především těchto systémově důležitých bank. Takže to bylo k těm základním principům zprávy, kterou předkládám. Jedná se o principy, které do značné míry byly zahrnuty také ve zprávě o Evropském bankovním orgánu, eh, kterou vypracoval Garcia Margalo. V této chvíli procházíme velice zásadním obdobím. Poselství, které vyšlo Evropský parlament, musí být velice jasné a ambiciozní. Čeká nás vyjednávání a při tomto vyjednávání nebudeme schopni dosáhnout všeho, co chceme. Ale v této chvíli musí parlament jasně ukázat, že máme jasné ambice, jasné cíle a to nám pomůže posílit evropskou dimenzi. Existuje zde totiž pokušení a mít zcela neflexibilní postoj. To je to, co dělá rada a my musíme ukázat, že jsme ambiciozní. Mnoho pozměňovacích návrhů, které byly předloženy, tyto návrhy nebudou mít smysl, pokud nezohledníme tu schodu mezi politickými skupinami, kterou jsme měli o zprávě kolegy Margaja. Já se domnívám, že parlament musí mít koherentní přístup k této otázce. Všechny zprávy k těmto tématům musí jít stejným směrem. Je třeba, aby byly propojeny. Ve chvíli, kdy vyjednáváme o jedné věci, je nutné zajistit, abychom měli stejný přístup jako ve věci podobné. Pokud jde o zprávu Garcia Magario, v přípravných jednáních které jsme měli, soustředili jsme se na pět principů. Za prvé jsme definovali, jaké banky mají systémový charakter. A je zde jasná systémová, je zde jasná terminologie v angličtině, na které jsme se dohodli. A tyto banky budou upraveny jako budou definovány jako banky, které jsou přeshraniční a systémové, systémově důležité. Znamená to, že to jsou velké, složité banky, kde existuje velký stupeň propojenosti mezi jednotlivými a členskými státy. A to znamená, že pracují přeshraničně a tyto banky mohou představovat velké riziko pro celý systém. To jsou tedy banky, které musíme sledovat velmi pozorně a musí být pro nás hlavní prioritou. Takže to jsou ty nejdůležitější banky. A další rozhodnutí, která které vyplývá z, ze zprávy Garcia Margallo, je, že evropské bankovní úřady budou mít silnější dohledovou odpovědnost. Nebudou autonomní, bude zde určité kolegium pro dohled, které bude odpovědné krize ve chvíli, kdy ke krizi dojde. EBA e bude tedy hrát velice důležitou roli, pokud jde o dohled nad systémově důležitými bankami. Dále jsme se shodli eh, na vytvoření Evropského fondu stability. To je eh, fond, který je odlišný od fondu eh, zajištění vkladů. Tento fond bude na začátku financován právě systémovými bankami. s ohledem na to, jak velké riziko pro systém představují. To znamená, že tento fond bude vycházet ze systémových bank a banky do něj budou při, uh, přispívat podle toho, jak je rizikové jsou. Za čtvrté, vytvoříme jednotku pro uh, řešení krizí ehm, v určitých bankách. To bude určitá skupina v rámci EBA, ve které se budou koncentrovat odborníci. A tato skupina se bude soustředit na řešení situace, problematické situace určité banky, pokud se banka dostane do krize. Takže to byly ty základní body, které byly důležité při přípravných vyjednáváních o EBA. A ve stejném směru jsme se rozhodli vydat také se stínovými zpravodaji z různých politických skupin při přípravných vyjednáváních o této zprávě. A všichni se shodneme na tom, že postoj parlamentu bude jasnější a naše poselství bude jasnější ve chvíli, kdy budeme mít jednotný přístup. Mnoho pozměňovacích návrhů, které byly předloženy k mé zprávě, bude muset eh, být zrušeno, protože eh, by s ohledem na to, co jsem řekla, nedávaly smysl. Je třeba, aby zde byla tedy konvergence s tou zprávou eh, Garcia Margallo. Máme zde 247 pozměňovacích návrhů, ale je třeba, abychom se snažili nalézt kompromis, kompromisní pozměňovací návrhy mezi různými politickými skupinami. Jsou zde pozměňovací návrhy v různých oblastech. Prvním typem pozměňovacích návrhů jsou pozměňovací návrhy, které se ubírají tím národním směrem, vnitrostátním směrem. Já si myslím, že to jde zcela proti duchu této zprávy. Neodpovídá to duchu mé zprávy a tomu, co se snažíme v parlamentu udělat. Dále jsou zde další pozměňovací návrhy, které se snaží o technické změny k lepšímu. Mění také některé základní koncepty. Mnoho takovýchto návrhů je zajímavých. Já bych k některým návrhům něco řekla. Například paní Swinburne předložila návrh, který se snaží o to, aby postoj Evropy byl stejný jako mezinárodní postoj. Já si myslím, že to je něco, čím bychom se měli zabývat, co bychom měli zohlednit. Ale nemyslím si, že by bylo možné doufat v to, že mezinárodní iniciativy se budou věcmi zabývat dostatečně detailně, abychom mohli tyto mezinárodní iniciativy převzít na evropské úrovni. je třeba, abychom zde vypracovali kompromisní návrh. Nemůžeme počkat do té doby, než se mezinárodní společenství dohodne na mezinárodní architektuře. Nemůžeme čekat. Musíme nejdříve vypracovat evropskou architekturu dohledu. Dále je zde další skupina pozměňovacích návrhů. Tyto pozměňovací návrhy někdy zacházejí do příliš velkých detailů. Pokud jde o nástroje, které by mohly být dostupné. Já se domnívám, že návrhy, které jdou do takovýchto detailů, nejsou návrhy, kterým bych eh, v zásadě odporovala, ale myslím si, že eh, opět neodpovídají eh, této zprávě, protože tato zpráva je především zpráva, která by měla vyslat jasný politický signál. A je třeba, abychom měli tuto zprávu vyrovnanou, pokud jde o míru detailů v jednotlivých částech. Takže je třeba, abychom nezacházeli do přílišných detailů v některých částech a abychom zůstali na určité obecné úrovni. Takže já předložím kompromisní návrhy. A další eh, návrh nebo dva jsou, text, jsou návrhy, které se snaží některé věci vyjasnit. Já se domnívám, že tyto pozměvací návrhy můžeme eh, vzít eh, v potaz eh, například Sylvie Olešmit a Sven Giegold předložili takovéto pozměňovací návrhy a já se domnívám, že skutečně zlepšují můj dokument. Pokud jde o kolegy jako Danuta Hübner a další, ti předložili podobné návrhy. Rovněž. Takže já se budu snažit o to, abychom dosáhli koncenzu. Na závěr bych chtěla říci, že nyní se snažím vypracovat kompromisní pozměňovací návrhy, které budou co nejširší, nejobecnější a, a které budou moci zohlednit co nejvíce pozměňovacích návrhů. A samozřejmě O těchto kompromisech budeme dále vyjednávat v malé pracovní skupině. Vypracujeme snad 10-12 eh, kompromisních pozměňovacích návrhů. A některé pozměňovací návrhy ale nemůžeme zohlednit, protože jdou proti tomu základnímu duchu toho dokumentu. A jiné nebudeme moci přejmout, protože zacházejí do příliš velkých detailů a nebyli bychom, s, nebyli bychom schopni eh, sehnat podporu. A v současné době probíhají vyjednávání v rámci trialogu. Pan Garcia Margallo je do těchto vyjednávání zapojen. Je zde také nová iniciativa ze strany komise. Víme, že se věci pohybují ku předu, ale v každém případě je nutné, aby parlament měl jednotný postoj a poté budeme moci jít do vyjednávání v rámci trialogu jako jeden muž. A takže já předložím kompromisní pozměňovací návrhy. Děkuji. Já myslím, že teď eh, pan Karas, vy jste chtěl uh, místo paní Hibner. Uh, uh, I Our... Milí přátelé, já nahraduji naš, eh, naši stínovou zpravodajku paní Danutu Hibner. Za prvé, stínová zpravodajka EPP a já máme pochyby ohledně eh, toho rozdílu, který eh, se navrhuje zpráva, ve zprávě mezi systémovými a nesystémovými banko, bankami. Je to velká otázka a od začátku od celé eh, té zprávy. Myslíme si, že to rozlišování na systémové a nesystémové banky vyřeší, tedy působí víc problémů, než vyřeší použití k eh, kvantitativních kritérií k rozlišení systémových a ne-systémových bank eh, bude vždycky nakonec víceméně eh, nahodilý proces. Navíc jsme si všimli, že nesystémové banky, nebo banky považované za nesystémové, nakonec skončily jako systémové a stejně potřebovaly záchranu. Na druhou stranu, když bychom dali omezenému eh, počtu bank na lepku systémové, tak by to vytvořilo dojem, že jsou tak důležité pro finanční systém, že ať se stane cokoliv, tak úřady, respektive ten fond pro řešení krizí, je zachrání. Měli eh, by eh, podstatný podstatnou konkurenční výhodu oproti ostatním bankám. Pokud tomu tak bude, tak by to znamenalo, že bychom nemuseli uniknout Eh, od toho, eh, té výzvy morálního hazardu, respektive příliš velká na to, aby selhala. Eh, uplatňovali bychom stejný režim pro přeshraniční bankovní skupiny, které fungují prostřednictvím poboček nebo ceřených společností. My jsme to probírali s zpravodajem dostatečně podrobně a chtěli jsme, chceme se tedy posunout stejným směrem. Danita Hibner eh, mm, zdůrazňuje také, že je třeba, eh, aby eh, se dále ta skupina zamýšlela nad pozměňovacím návrhem číslo 124, který navrhuje, aby ten minimální soubor nástrojů Eh, také eh, zasahoval eh, do převodu mezi, tedy uvnitř skupiny. V současné době, když probíhají takové přesuny, tak eh, jde o přesun likvidních prostředků z likvidní pobočky do eh, mateřské společnosti nebo eh, podobně, ale v případě krize už by ty prostředky nebyly k dispozici k výplatu věřitelů a věřitelé jsou proto lépe chráněni v centrále než v pobočkách respektive ceřiných společnostech. To narušuje eh, konkurenci eh, na vnitřním trhu a je v eh, rozporu s doporučením zprávy k optimalizování pozice vkladatelů a k zaručení stejné pozice v věřitelů v různých zemích. My, si, my doufáme, že tento mechanismus by naopak vytvořil mechanismus pro sdílení nákladů mezi eh, jednotlivými eh, členy eh, bankovních skupin. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem tak trochu zklamaná, že se tady nemá přihlíd, přihlédnout k tomu celému mezinárodnímu aspektu, nebo nemá se dostat do toho textu. Myslím si, že některé ty připomínky z G20 by mohly být přijaty. Mám tady eh, zejména ten problém eh, s definicí přeshraničních bank. Naše eh, přeshraniční banky v Evropě často nejsou přeshraniční uvnitř Evropy, ale do jiných částí světa. Takže kdybychom tady měli mít mechanismus jenom pro přeshraniční banky uvnitř EU a ne mimo, tak by to eh, znamenalo, že bychom se zabývali jenom částí problému. A já si myslím, eh, že když bychom chtěli řešit velkou krizi bankovním sektoru, tak si musíme uvědomit, že velká část eh, velkých bank mají tady velkou působnost, ale nemají tady sídlo. Takže musíme Eh, tady určitým způsobem vyvážit ty evropské přeshraniční banky a přeshraniční v jiných eh, regionech a musíme postihnout všechny ty organizace, zejména ty, které mají eh, významné pobočky v Evropě nebo Evropě evropské firmy, které mají významné pobočky v zahraničí, v Evropě, v, tedy v, a ve Spojených státech, v Ázii a tak podobně. A to se nejsem jistá, že tam je. To um, zeměpisné působení velkých systémových bank, no tak já si myslím, že řada z nich je eh, vystavena na jiných eh, trzích velkým expozicím, takže Největší evropské, panevropské banky, jako Deutsche Bank, mají taky velký počet zaměstnanců, větší počet zaměstnanců v zahraničí. Takže co to je systémová banka? Je to, že působí v Evropě, nebo eh, eh, že to, je to co dělá v Evropě, nebo její podnik v eh, Americe, v Austrálii a tak podobně? Já prostě si nejsem jistá, že lze rozdělit působnost v jedné zemi od působnosti druhé zemi. Lehman Brothers rozhodně eh, v, v Evropě nebyla nějak zvlášť zastoupena, ale měla tady velký dopad, stejně jako i jinde ve světě. Takže v globálním světě se musíme dívat na globální aspekty této eh, nebo tohoto eh, souboru nástrojů k řešení krizí, které jsou globální. Potom tady je ta systémová a nesystémová banka. V eh, Británii bychom bývali řekli, že Northern Rock nebyla systémová banka a rozhodně ani nebyla přeshraniční. Nebo nebyla nezbytně přeshraniční, ale tehdejší vláda ovšem ji považoval za systémovou. Jak to eh, budeme definovat? To je, myslím, nemožné. Musíme hledat nějaká jiná kritéria a dozajista ta definice eh, paní Hibner eh, je definice, kterou bych eh, mohla podpořit. Pokud jde o, o vnitroskupinové přesuny aktiv, tak mm, nemůžu souhlasit víc. Došlo k velkému úniku kapitálu z různých ceřiných společností a poboček v Evropě do centrál. Nestalo se to jenom v Evropě, ale stalo se to i globálně, protože tam se převáděla aktiva z ceřiných společností. A když se podíváte na ty významné ceřiné společnosti, tak eh, ta by eh, tedy měla mít stejná kritéria a nesmějí eh, přesouvat aktiva jinam bez souhlasu svých vkladatelů. Takže chápu, že vy tvrdíte, že ten mezinárodní přístup možná není správný, ale dokud eh, neposoudíme, které ty banky jsou celoevropské a přeshraniční a ne globální, tak bychom eh, se spíš měli eh, zaměřovat na mezinárodní úroveň a neměli bychom to omezovat na EU. Já každopádně nedokážu mezi nimi rozlišovat. Možná, že mi to někdo vysvětlí, jak to rozlišovat a potom budu přesvědčena. Je to obrovské téma a je zřejmé, že je na něm třeba hodně pracovat a děkuji za to paní zpravodajce, že na tom pracuje. Děkuji, Ole Schmidt. Uh, Děkuji, paní předsedkyně. Já bych také chtěl poděkovat Elize Ferrere. Skutečně odvedla velmi dobrou práci a vložila do toho hodně úsilí, když se snažila dosáhnout širokého koncenzu. Snad bude mít úspěch. Uvidíme, možná ještě změníme svůj názor na poslední chvíli, ale doufám, že ne. Myslím si, že definovat banky, které představují riziko pro celý systém, to je skutečně těžké. Někteří říkají, že je to nemožné, takže bychom to neměli dělat. Ale já si nemyslím, že to je ten způsob, jak bychom měli za těchto okolností jednat. Já se domnívám, že bychom se měli při nejmenším pokusit s tím nalézt nějakou odpověď na tuto velice těžkou otázku. Já bych navrhl, abychom je definovali jako přeshraniční banky. Někteří tvrdí, že by to potom bylo 700 bank. Já si myslím, že podle mé definice bylo to bylo 44 až 50 bank. Já se nemyslím, že by bylo špatné eh, definovat systémově rizikové banky. Já se domnívám, že to řešení, abychom hovořili o přeshraničních bankách, to je také to, co navrhuje zpravodajka v tuto chvíli. Já si myslím, že to je něco, s čím se můžeme spokojit. Není to ale konec naší cesty. Já jsem se hodně snažil eh, vylepšit tento návrh, který máme před sebou. Dále zde máme tento fond. Fond pro finanční stabilitu, nebo jak už se jmenuje. Já si myslím, že to je dobrý nápad. Vím, že někteří z nás nemají rádi fondy. Ale dobře spravovaný fond může být velice užitečný. Návrh komise je něco mezi, ale já si myslím, že bychom tento návrh mohli podpořit. V některých zemích máme podobné fondy, ale já si myslím, že bychom na tomto místě mohli mít Evropský fond. Pokud jde o tu jednotku pro řešení krizí, já si myslím, že to je další problematická věc. Já jsem navrhoval, aby tato jednotka byla nezávislá, že by neměla být propojena s EBA. To by podle mě bylo správné, aby ne, byla nezávislá, protože jinak by zde ohro, existovalo ohrožení pro její nezávislost a nevím, kam by nás to mohlo dostat. Nyní pokud jde o ty nástroje. Já jsem měl dojem, že paní Ferrera řekla, že návrhy v tomto směru jsou příliš detailní, ty pozměňovací návrhy. Ale já se domnívám, že tyto nástroje musí zahrnovat také další nástroje, kromě těch, těch které byly navrženy v původním návrhu. A myslím, že by mělo být možné přijmout nějaké pozměňovací návrhy, pokud jde o tento seznam nástrojů. Dále ty návrhy týkající se eh, mezi skupiny, já si myslím, že zde je mnoho pozměňovacích návrhů, na kterých se můžeme shodnout. Ale v každém případě Paní zpravodajko, myslím, že jste odvedla velice dobrou práci a myslím, že budeme schopni dosáhnout konsenzu. Je to ale velice komplikovaná otázka. A někteří z nás jsou skutečně propojeni s tím, co se stalo v našich zemích. Máme určité zkušenosti a tak přinášíme specifické návrhy které vychází právě z této národní zkušenosti. Možná se to někomu nezdá vhodné, ale někteří z nás se určitě naučili, že předcházet krizi znamená, že je třeba mít k dispozici mnoho nástrojů. Myslím, že bychom o těchto nástrojích měli hovořit i na evropské úrovni. Děkuji. Zdá se, že zde nejsou žádný další stínoví zpravodajové, takže Vy jste stínová zpravodajka? Aha, omlouvá se předsedkyně, takže prosím, máte slovo. My si všichni uvědomujeme obtíž této zprávy a je nezbytné pro hospodářské podmínky e, i pro občany navrhnout e, nejlepší řešení. Chtěla bych e, také poděkovat zpravodajce za její práci, která je dobrým základem a pokrokem. Máme také několik návrhů ze strany zelených, které by chtěly prohloubit řešení a základní zásady. Evropské fondy nebo Evropský fond, které dnes máme, by neměly být eh, považovány jako záruční fondy proti všem rizikům. Eh, Dále by bylo tedy nezbytné vytvořit záruky jako takové v bance samotné, ale eh, banky eh, by neměly mít pocit, že mohou eh, se pustit do veškerých rizik. Jistě by celý finanční trh byl oslaben. Samozřejmě je nutné tuto zprávu eh, využít eh, maximálně a požádat komisi a radu, aby postupovala skutečně odvážně. I my však musíme mít dostatečnou eh, kuráž. Eh, především co se týče orgánů pro dohled. Tam je nezbytné ex ante stanovit velmi přísná pravidla eh, na eh, limity a také rozdělení zátěží je nutné vycházet také z toho, že finanční zátěž pro veřejný sektor by měla být v případě systémových bank snížena. Je nezbytné, aby tato pravidla také byla eh, taková, aby se snížilo riziko úpadku tím, že se vytvoří mechanismus v rámci jiných eh, eh, institucí, eh, tedy systém peer review a supervize, by v případě evropských bank vyžadoval také sebehodnocení. Toto existuje na úrovni Eh, Evropské eh, banky. A eh, je to také systém, který umožňuje posuzovat, zda nedošlo ke korupci, tak jak to také probíhá u Ruské národní banky a akceptuje to také o C OECD a také e, čínský e, systém. Pokud e, můžeme takto bojovat proti korupci, tak je možné využít tuto zásadu také pro bankovní dohled. Toto sebehodnocení je významné, protože také se stanoví rámec pro národní bankovní dozor. Přitom se vychází z, především z toho sebehodnocení. Takovýto permanentní dialog nejrůznějších orgánů by také dokázal snížit rizika vyplývající z rutinního postupu a Především myslíme s tímto návrhem na systém eh, islandských bank, který se zhroutil. Zde eh, došlo k tomu, že eh, mnohé eh, pobočky islandských bank byly přijímány a zakládány bez jakéhokoliv dohledu a kontroly. Stálo to Anglii přes 3 miliardy a také Evropské centrální bance a Lucemburské národní bance je nezbytné eh, mít jiné kontrolní možnosti, než jenom chodit s bankéři eh, hrát golf. Pokud eh, mechanismus, který navrhujeme, bude realizován, pak je možné zabránit velikým chybám. A je možné také snížit rizika. Vidím zde veliké páky a to především orgán dozoru může zabránit vyplácení dividend a zisků za účelem stabilizace rezerv. Dále je také prioritní to, aby eh, daňové příjmy z bankovních operací byly eh, použity pro všechny banky v Evropské unii na základě určitých kritérií, eh, především takových, jako je potírání velmi krátkých operací. Snažíme se tedy eh, vytvořit eh, takový systém, který by umožnil dosáhnout eh, cílů, jako je financování reálné ekonomie a omezení nebezpečí v Evropské unii. Děkuji vám za pozornost. Uh, Děkuji. Já přečtu uh, seznam, uh, tak abyste byli trpěliví. Udo Bullman, Gunnar Hockmark, Vicky Ford and myself. So if there's anybody else wanting to come in, Mr. Feo. Eh, jestli chcete ještě někdo hovořit, tak se přihlašte pan Feo. A samozřejmě potom dáme slovo a paní zpravodajce, takže tímto uzavírám seznam řečníků. Astrid, máš slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Po příspěvku se nové zpravodajky a také ostatních kolegů se budu snažit být stručná, ale chtěla bych je zdůraznit, že jsem předložila celou řadu pozměňovacích návrhů a potrhla jsem přitom několik základních bodů. Při poslední debatě letě jsem rovněž eh, řekla a jsem velmi ráda, že mnozí kolegové o tom dnes také hovořili. Hovořila jsem tedy o tom, jak důležitá je otázka transferu eh, v rámci bankovní skupiny. Eh, není možné mít pobočky a filiálky, které jsou vlastně konfiskovány mateřskou bankou v případě krizové situace informace a přitom eh, zákazníci eh, těchto eh, poboček mm, nemají nic jiného než oči pro pláč. Samozřejmě, že zde plně podporuji příslušný návrh. Je nutné mít pobočky skutečně chráněné a e, já se domnívám, že to je myšlenka, která bude většinově podpořena v tomto výboru. Nyní k řešení krizí. Já se domnívám, že je eh, nutné v rámci Evropské eh, bankovní Evropského orgánu eh, pro dohled budou mnohé problémy. Proto navrhuji nezávislou strukturu tohoto orgánu dohledu tak, aby vše bylo mnohem efektivnější. Eh, příslušný fond by byl rovněž eh, také podporován na základě eh, zdanění transakcí. A toto všechno také umožňuje dosáhnout konzistentnosti v návrzích. Poslední bod a možná, že jsem v tomto smyslu ještě nepředložila návrh, ale přesto bych chtěla zdůraznit, že podporuji pozměňovací návrhy, eh, které se pochybňují eh, rozlišení mezi systémovými a nesystémovými bankami. A již jsem vysvětlila, proč eh, jsem tohoto názoru. Jak již také náš stínový zpravodaj řekl, toto rozlišení eh, vychází z určitého pocitu a vnímání, ale cesta k realizaci je dlouhá a plná dobrých úmyslů, ale v praxi se obávám, že to nebude dobře fungovat. Spíš, eh, a někteří kolegové to již řekli, spíš, eh, jak navrhují pozměňovací návrhy, by bylo vhodné vycházet z přeshraniční činnosti eh, i skupina ECR již upozornila na to, že zde je určité nebezpečí, že uvidíme jenom ten vrtící se ocas toho psa, že by bylo nutné eh, vidět vše v celku. Eh, toto rozlišení systémových a nesystémových bank je obtížné z mnoha důvodů, které již byly eh, také vysvětleny. Spravodajka by tedy měla mít Eh, velkou podporu v eh, tohoto výboru eh, při návrhu opustit toto rozlišování. Kompromisní návrhy, doufám, umožní dosáhnout vhodného řešení. Děkuji, paní předsedkyně. Uh, Děkuji, pan Bulman. Já bych eh, měl otázku eh, pro přátelé ELS. Eh, nechápu jejich stanovisko, alespoň jej nechápu v souvislosti s ostatními legislativními akty, o kterých se zde v této sněmovně vyjednává. Ale možná, že je to také jenom můj problém, že to musím teprve intelektuálně nějak zpracovat. Já jsem se však doposud domníval, že v debatách tohoto výboru se vykrystalizovalo následující stanovisko. A sice podíváme-li se na bankovnictví a finanční ústavy, eh, tak jsme eh, byli toho názoru, myslím jednomyslně, že one size fits all je zásada, která neplatí, která není vhodná, že před sebou máme nejrůznější subjekty, eh, které splňují nejrůznější funkce ve finančním systému a které mají také nejrůznější rizika. Na jedné straně jde o to, aby ti, kteří pracují lokálně a regionálně, tedy výlučně na této úrovni, mají eh, velik velkou funkci eh, služeb pro malé a střední podniky a ty bychom neměli zatěžovat a neměli bychom jim stěžovat práci na základě našich evropských předpisů. Měli bychom se tedy soustředit na ty, kteří eh, skutečně produkují určité riziko pro celý bankovní eh, systém a které také by mohly vést k celkovým rizikům. Toto je eh, postoj, který se projevil také eh, v Ebru a také eh, se to projevilo ve zprávě Magalia. Otázka již byla odpovězena, tedy otázka, kterou vy jste předložila, tedy kdo má provést to rozlišení systémové, nesystémové banky, Eh, čili eh, ty přeshraniční eh, banky v Evropě, to je jeden mm, aspekt, ale je zde také otázka zámořské činnosti. Já jsem říkal v té první zprávě, že bychom neměli postupovat ex ante na základě celkového seznamu ústavů, že bychom spíš měli požádat příslušný evropský orgán, aby toto definoval. Takže otázka byla položena eh, eh, korektně, ale odpovědi již byly vlastně poskytnuty v těch předcházejících eh, zprávách. A kolego Karasi o, ve směrnicích o vlastním kapitálu jsme také řekli, že je nutné více rozlišovat to, zda existuje nějaký subjekt, který na místě malému podniku dá eh, úvěr, který má přímý vztah k tomu zákazníkovi, zná jeho problémy, a nebo zda eh, se jedná o ústav poskytující investiční um, činnost a služby. My jsme řekli, že ta abstraktní rizika v principu musíme posuzovat jinak, než ta přehledná, jasně definovaná rizika na místě. Nyní však, milí kolegové, říkáte eh, eh, přesně opak. A když se zpravodajka Eh, snaží říci, že to rozlišení, které bylo propracováno v jiných debatách a během jiných legislativních aktů, eh, tak také přináší vhodné argumenty. Vždy to není možné postupovat eh, tak, že bychom veřejnosti prezentovali 14 nejrůznějších směrů. Nemůžeme říci, že včera v noci nás najednou něco napadlo, že jsme měli jiné argumenty v souvislosti s dozorem. Spíše bychom se měli vrátit k tomu, že požádáme komisi, eh, aby se eh, tímto zabývala a aby nepostupovala eh, tak, jako kdyby všechny banky byly stejné, protože to není dostatečně vhodné. Gunnar Heckmark. Děkuji. Nevím, jestli eh, jsem schopen zareagovat na tuto otázku, protože eh, nevím přesně mm, o té problematice. Nicméně eh, chtěl bych pohovořit o tom tématu přeshraničních otázek vůči systémovým bankám, přeshraničních bankám, bank vůči a systémových bank. Tak všichni vědí, co to je, dokud není třeba to definovat. A pak se to najednou začne komplikovat. Jsou islandské banky eh, systémová rizika? Hmm, myslím si, že opravdu ne. Jenom proto, že eh, jednají přeshraničně. Ale mohou se jí chovat, eh, mohou nějak jednat v nějakém rámci a představovat systémové banky. Myslím si, že kdybychom jmenovali některé banky, jakože jsou systémové, tak to svým způsobem zvyšuje systémové riziko protože vy řeknete, že taková banka nikdy nesmí spadnout. To, je, to, to z toho hlavně vyplývá. A to znamená, že takové banky vždycky uh, budou méně citlivé vůči riziku, protože je vždycky někdo zachrání. Jde o to, že v Evropě nemáme žádný řádný způsob, jak nechat banky padnout řádným způsobem. Proto bych tady zůstal u přezraničních bank, protože hovoříme o systémových rizicích. My musíme být vědomi toho, že někdy pravidla jsou nastavena tak, že vytvářejí systémové riziko. V té minulé krizi eh, jsme měli eh, obecně eh, problém ne s platební schopností bank, ale s jejich likviditou. Banky eh, vzhledem eh, k legislativě o kapitálové přiměřenosti museli odprodávat aktiva a způsobilo to pokles jejich cen a už se to začalo točit. Já si myslím, že nikdy nebudeme schopni definovat, co to je systémově důležitá banka, protože se to vždycky bude měnit. Pan Schmidt zde hovořil o fondech. Říkal, že někteří lidé nejsou eh, spokojeni s fondy. Já eh, si myslím, že, že nebo se zdráhám jako řešit každý problém novým fondem. Brzo by bude fond na všechno. Budou to evropské fondy nějaké takové. Budeme taková unie fondů. A jediný řádný způsob, jak řešit krize do budoucna, to vám můžu prozradit, protože krize, a sice krize budou. Musíme mít stabilní eh, a silný hospodářský růst. A pokud najednou eh, začneme, eh, budeme ris- eh, riskovat vznik dalších rizik, tak eh, budeme ještě kombinovat, nebudeme tedy ještě, já vím, že to komplikuje svět pana Šmita, ale je to problém. Vicky Ford. tak eh, já pořád přemýšlím o tom, jak bych přispěla do toho fondu Gunnar Heckmarka. Tady je ta otázka morálního hazardu. Eh, děkuji, eh, že jste to zmínili hned na začátku. U nás v našem členském státě vzhledem k tomu fondu eh, zaručení vkladu, zajištění vkladu vidíte, že lidé si berou vklady z velmi nerizikových institucí, které jsou provozovány velice citlivě a posouva, přesouvají je do e, bank, které jsou provozovány mnohem rizikověji, protože e, vědí, e, že je, když tak vláda zachrání. To jsme ale nechtěli. My jsme, chtěli, my jsme nechtěli, aby spořitelny se začaly chovat rizikověji. Je to skutečný problém, který vytváříme, když stát kryje rizika, ať už jsou to rizika vkladatelů nebo jiných eh, zákazníků eh, bank. Takže eh, i když musíme chránit nejzranitelnější vkladatele, tak samozřejmě tady můžeme zavést určitý problém morálního hazardu. Jak jsem byla ráda, že zde byl navrhnut ještě, že Oli zde navrhnul ještě několik dalších věcí do toho souboru nástrojů. Já si myslím, že některé dávají smysl. Proč? tam eh, do něj nedat více potenciálních nástrojů, protože nikdy v podstatě nevíme, co eh, bude, co nastane. Například se mi líbil váš návrh na to, že regulátor by mohl chtít říct, milá banko, změň eh, svůj model podnikání. Proč děláš tohle, když by si mohla dělat něco méně rizikového? A možná to moratorium a to, co tam eh, má Sharon, nejenom, že by eh, tam měla být možnost nařídit eh, konverzi v cizích zdrojů na vlastní, a, ale i ty další věci, to se mi zdalo jako docela dobré. Potom tady ten převod aktiv uvnitř skupiny, o kterém hovořila paní Luling. My musíme připomenout eh, tyto eh, transfery, eh, pokud jsou, nebo budeme, musíme mít schopnost je vrátit, pokud byly provedeny před bankrotem. Ovšem potom je tady další věc, a sice nařízení převodu uvnitř skupin. A myslím si, že to zachází už tak trochu eh, daleko, kdyby ten fond na řešení krizí mohl nařídit eh, ten přesun eh, fondů uvnitř, tedy prostředku uvnitř skupin. Některé banky mají takové modely, které spolehají na velice dobře kapitalizované nezávislé ceřiné společnosti. A ty, které byly velice dobře kapitalizované nezávislé ceřiné společnosti, tak tak, eh, tak ty pomohly velké banky izolovat od, eh, tohoto, eh, od krize tohoto modelu. Takže je to tak trochu složité, když bychom řekli, že vezmeme peníze a budeme zacházet s každým stejně. Tak nevyřešíme totiž ten problém ceřiných společností. E, ty banky, které měly hodně nezávislé e, ceřiné společnosti, byly nakonec velmi stabilní. Takže pokud e, jde o tu otázku systémových společností, tak souhlasím s tím, co říká co říkali kolegové, že když se budeme snažit definovat systémové banky, tak určitě vynecháme nějaké banky, které by mohly způsobit problémy do budoucna. Já si v podstatě nemyslím, že přeshraniční banky stačí. Když se podíváte na náš členský stát i na jiné členské státy, tak tam byly malé lokální banky, které padly. A v některých členských státech může dojít k situaci, kdy dostatek, kdy padne dost malých eh, nezávislých bank, pokud nebudou dostatečně zregulované. A to potom může způsobit systémový problém. Takže já se tak trochu obávám, že systémové banky definovat nestačí tak, abychom mohli eh, toto řešit a nemůžeme eh, to řešit ani prostřednictvím eh, ne, nemůžeme to řešit ani prostřednictvím těch přeshraničních bank. Prostě takto se tam nedostaneme tímto způsobem k řešení krizí. Pan Fér. Děkuji, paní předsedkyně. Řeknu to velice eh, rychle. Rád eh, bych eh, poděkoval a naší paní zpravodajce za tu velice za ten velký kus práce, který nám zde předložila. Nechci tady debatovat o pojmech, jestli tady to máme, jestli máme řešit systémové banky nebo přeshraniční banky. Akorát chci poukázat na následující. Řešíme tady otázky, které budou mít legislativní dopady, nebo mohly mít legislativní dopady. A pokud to tak má být, tak musíme si sjednotit terminologii. To je velice důležité. Pokud se nám podaří eh, jednotně uplatňovat eh, pravidla a díky tomu eh, dospět k rozumnému řešení, tak to bude velice užitečné. A dále bych vás chtěl upozornit na jednu konkrétní věc, a sice na včasný zásah. Early intervention se tomu říká anglicky. A ten text je o tom, se o tom vyjadřuje zcela jasně. Jde o zveřejnění informací o nějakém zásahu. Jsou banky, které se toho samotného obávají Myslí si, že, nebo myslí si, že by neměly být veřejné informace o tom, že dozor zasahuje nějakým předběžným způsobem, protože pokud takový zásah bude zveřejněn, tak to může mít dopady na trh, které by mohly být zásadné, zásadní. Mohlo by to narušit důvěru a mohlo by to mít systémový efekt. Takže na to bych rád upozornil paní zpravodajku aby o tom prostě nebylo pochyb. Děkuji. Sylvie? Děkuji. Já jsem si dovolila eh, ještě požádat eh, o slovo, abych eh, mohla zareagovat a také poděkovat Lize za její práci. V tomto okamžiku eh, musíme přiznat, eh, že hledáme eh, vhodné koncepce. Oni starosti o koherentnost jsou, myslím, oprávněné. Musíme všechny možnosti nejdříve ověřit a projednat. Souhlasím se tím, že ona dvě kritéria Eh, eh, pro eh, systémovou banku nebo přeshraniční banku jsou zatím nedostatečné. Já jsem se zabývala touto otázkou také v rámci mé zprávy o dohledu. Tam jsme se snažili toto skombinovat. Jde tedy především o velikost příslušného ústavu, E, e, jsou to tedy ústavy přeshraniční činnosti, ale také malé ústavy, které mají i eh, takovéto rizikové činnosti. Eh, to jsme se snažili vyjádřit v pozměňovacích eh, návrzích a zde jsme se snažili bez nějaké ideologie pokrýt všechny situace a vyjít z té hlavní logiky přeshraniční činnosti. Já se domnívám, že ten nový orgán by rovněž měl mít možnost eh, si stanovit příslušné definice. Právě proto eh, tento orgán eh, má být vytvořen. Je nutné, aby předem mohl nalézt, které riziko je tedy důležitější a nebezpečnější než jiná tak eh, je nutné postupovat a mm, myslím si, že postupně eh, tento orgán si vypracuje své vlastní nástroje. Já se domnívám, že v tom celém balíčku o dohledu eh, nalezneme také mnohé důležité aspekty. Je mi líto, že náš kolega přišel právě nyní, protože právě pro něj jsem toto přednesla. Děkuji, já jsem poslední řečník, kromě zpravodaje e- zpravodajky EPP. Já jsem se osobně snažila podívat se na tuto otázku eh, systémových a přezrančních bank. Já jsem předložila pozměňovací návrh, který eh, tyto banky nazývá systémové a přeshraniční. Eh, Lehman mohla být eh, systémová banka. Ale jsou zde i jiné příklady bank, o kterých bychom si neřekli, že jsou systémové banky, ale jsou to přeshraniční banky. A nyní se dostáváme k vnitřnímu trhu. Pro mě je velice důležité, abychom na vnitřním trhu eh, neměli režim eh, insolventnosti obecně, ve finančním právu, ale měla by zde být opatření pro finanční instituce, pro případ, že zkrachují. To je pro mě velice zásadní poté, co zde byly problémy s podporou pro nesolventnost 2. A já nejsem velkou faninkou fondu, ale jestli to chápu dobře, tento fond, který se navrhuje, by měl být malým fondem, relativně malým fondem, který by se používal pro zásahy v případě krizí a který by se používal pro to, aby a bylo zajištěno fungování některých systémů, jako třeba platebních systémů. A aby bylo zajištěno, že fungování společnosti nebude tak narušeno. Není to teda žádný, tedy žádný záchranný fond, není to žádný obrovský fond. Není to zajištění vkladu. A pokud se nějaká společnost dostane do tohoto fondu, pod tedy zprávu tohoto fondu, a potom to nebude znamenat žádnou záchranu této společnosti, ale dojde zde k řádnému zrušení této společnosti. A, a dojde zde a ke sdílení těch um, nákladů. Takže v žádném případě se zde nejedná o záchranu. Pokud jde o nástroje, já chci, aby zde bylo zajištěno řádné převádění aktiv přes hranice. A již dříve jsme se snažili řešit otázku, co se stalo v krizích a hovořilo se o tom, že možná nějaký kapitál třeba patří do Polska, ale když pošlu peníze do jiného členského státu, poté může dojít k nějakému zásahu eh, regulatorním orgánem, dohledovým orgánem. Ve Velké Británii jsme zde měli ten příklad Lémana je nutné, abychom v Evropské unii měli nástroj, který zaručí spravedlivé rozdělení a financí tam, kam patří. A to je tedy to, na co se snažíme poukázat a v kontextu převodu aktiv. Já se domnívám, že tato rozhodnutí by neměla být arbitrární, libovolná. Je třeba, aby zde existovaly takzvané living wills pro banky. Je třeba předem stanovit, jak by banka měla být zrušena v případě toho, že eh, se dostane do problémy. To by mělo být jasně stanoveno v těchto living wills, tedy koncepcí pro eh, případné, případný, případné řádné zrušení banky. Já si myslím, že toto spravedlivé rozdělení nákladů neznamená e, rozdělení zátěže, protože to je něco jiného. E, toto, co navrhujeme, by měl být fond, který bude vznikat delší dobu, který se bude plnit penězi delší dobu, který bude fungovat podle určité, určitých pravidel a poté bude použit s ohledem na existující Living Wills Bank. Takže bych chtěla, aby eh, tohle bylo jasně chápáno, tento rozdíl. Hovořili jsme o tom dohledu. Já si myslím, že dohled by měl mít a přístup k těmto Living Wills Bank. Hovořili jsme již dříve s komisí a v rozhovoru s komisí jsem řekla, že je nesmírně důležité, aby ty orgány dohledu měly nějaké odborníky na případy nesolventnosti bank, a protože je nutné, aby ty living bills byly vypracovány správným způsobem také pod, dohledu, pod dohledem. Je třeba, aby zde existoval jasný režim pro řádné zrušení banky, která je v nesnázích. EBA by tedy v sobě měla mít, měla zahrnovat nějaké experty pro případ nesolventnosti bank, kteří by dohlíželi na plány bank pro případné zrušení v případě krize. Jak už jsem řekla, tento fond, který se navrhuje, bude malý. Komisař je navrhl, něco podobného. Já, jestli to chápu správně, bych řekla, že fond podle Barniera by měl asi jenom 50 až 70 miliard v celé EU. Ale podle Financial Times Německo by určitá část z toho měla pocházet z bankovních daní. Je zde ale jasné, že zde nejde o žádné vysoké obnosy. A takže je nutné mít přehled o tom, odkud tedy tyto peníze poplynou. Dále návrh Barniera spočívá v tom, že členské státy chtějí mít možnost přinutit banky, aby eh, splácely peníze. Pokud tento fond bude správně fungovat, poté aby to, myslím, mohlo fungovat podobně jako ve Švédsku. Eh, Švédsko vytvořilo podobný fond a já jsem hovořila s Eurostatem o tom, jak bychom těchto zkušeností ze Švédska mohli využít. Model Barniera a rozděluje, se soustředí spíše na tu národní úroveň, nikoli tolik na evropskou úroveň. Je to ale Evropský fond, co navrhujeme. Možná by bylo možné tyto návrhy nějak skombinovat a snažit se dostat to nejlepší z obou návrhů. Existuje zde možnost ale beta a proto je třeba řešit problémy s rozvahami členských států, kterým v současné době řeší, čelí v tomto kontextu. Takže to je něco, co bychom možná v budoucnosti potřebovali dále řešit. To byly jenom některé takové myšlenky z mé strany, jak bychom mohli tyto otázky řešit a jak bychom tedy mohli řešit otázku dohledu. Já se omlouvám, že jsem nebyla schopná eh, se s vámi pohovořit osobně, ale bohužel jsem na to neměla dostatek eh, času, takže se omlouvám, že jsem to musela zde přednést takhle veřejně. Já jsem byla posledním řečníkem na, pořad, na seznamu, takže pokud chcete, zpravodajko, k tomu něco říci na závěr. Ano, mnohokrát děkuji za všechny tyto připomínky. Já se domnívám, že byly velice důležité. Umožňují nám uvědomit si, že se nejedná o jednoduchou věc. Nikdo si není jistý, jak je možné tuto věc řešit. A to naprosto překračuje ideologické rozdíly. Já budu komentovat jednotlivá témata, ne to, co řekli jednotlivé řečníci. Všichni se shodneme na tom, je, jsou některé univerzální body. Ta diskuse, která zde teď proběhla, je diskuse podobná diskusi před dvěma, třemi týdny, kdy jsme hovořili o zprávě Margala. Toho si musíme být vědomi. Zdá se, že je zde podpora pro to, abychom zde měli nějaké univerzální pokrytí přeshraničních bank. Ale otázka je, jestli je to eh, fyzicky možné, jestli je možné zde mít tady evropské řešení. je možné, že EBA zkrátka bude dohlížet na všechny přeshraniční banky. Koncenzus, kterého jsme dosáhli v minulosti, je přesně to, co zmiňovala Silvia a někteří další. Jde o to, aby se pokryla otázka bank, jak řekl také Oli Schmidt, těch 40-50 bank, přeshraničních bank. A tyto banky už byly identifikovány v rámci Evropské rady pro systémová rizika. Je třeba klasifikovat, o jakých rizicích hovoříme. Nejde zde jenom o velikost těchto bank, ale jde zde také o složitost produktů, nedostatek transparentnosti a tak dále. To jsou užité projevy rizika. Další aspekt, na kterém se musíme shodnout, je, jestli budeme mít široký konsenzus. Nic zvláštního se nestalo od té doby, co jsme se shodli na zprávě Garcia Margalo. Jsme stále ti stejní lidé a já jsem mnoho těch návrhů v té, z této zprávy inkorporovala, zahrnula do své zprávy protože jsem předpokládala, že to, na čem jsme se zde ve výboru před dvěma týdny shodli, stále ještě platí. Já jsem hovořila s Danutou Hibner a dalšími stínovými zpravodaji na přípravné schůzce a tam jsme se na tom také shodli. Kolegové zmínili, že se tedy buď shodneme, budeme pokračovat stejným směrem, anebo celá věc se zhroutí. Já si myslím, že je velice důležité rozhodnout se, jestli tedy půjdeme stejným směrem nebo nikoli. Dále k otázce nástrojů. Já jsem do svých předběžných kompromisních návrhů začlenila e, všechny pozměňovací návrhy, které jsem k tomuto tématu dostala, protože většina z nich představuje skutečně přidanou hodnotu. Já jsem se snažila uvést některé příklady velice detailních pozměňovacích návrhů, ale já si myslím, že celkově je možné tuto část o nástrojích rozšířit o ty pozměňovací návrhy, co byly předloženy. Dále převody aktiv, o tom hovořila paní Lulinková. Danuta Hybnerová to také zmínila, ústy pana Karase a další to také zmínili. Je to velice důležitá otázka. A myslím si, že všechny pozměňovací návrhy, které k tomuto tématu byly předloženy, musí být zohledněny a doufám, že kompromisní pozměňovací návrh, který předložíme, pokryje to, co se lidé snažili sdělit. Pan Fajo eh, zmínil důležitou otázku důvěrnosti. Eh, toho, co dělají dozorčí orgány. A myslím, že Sophie Gulára to také zmínila ve svém pozměňovacím návrhu. A samozřejmě to je důležitá otázka pro práci dozorčích orgánů. A jejich práce by nikdy neměla být veřejná, ale samozřejmě je třeba mít dostupné informace o zdraví bankách. o měkkých a tvrdých aspektech. K tomu, co říkala Sharon Bowles. Já si myslím, že eh, to pokrylo všechno, co jsem se chystala říci. Pokud se vydáme cestou národních fondů, i když to bude výsledek kompromisu, já si myslím, že bychom nikdy neměli zapomínat evropskou, na evropskou dimenzi ve většině otázek, protože jinak zkrátka rozdělíme vnitřní trh na kousky. Evropský prvek, pokud jde o Evropskou radu pro systémová rizika, tak jak ji máme, já si myslím, že to je něco, co je ze strategického hlediska velice podstatné. Nesmíme tento evropský prvek ztratit, protože buď posílíme vnitřní trh, nebo ho navždy ztratíme. To je skutečně něco, co musíme řešit a o co se musíme snažit ve svém přístupu. Dále, co navrhuji z metodologického hlediska? V následujícím týdnu se pokusím tedy vypracovat konečné kompromisy a projednáme je během štrasburského týdne a pokusíme se dosáhnout schody, abychom věděli, o čem se bude 22. hlasovat. Já eh, vám začnu posílat návrhy kompromisních pozměňovacích návrhů, abyste viděli, zda to odpovídá tomu, co jste navrhli v pozměňovacích návrzích. Ale je důležité, aby tady EPP se držela toho co se navrhlo ve zprávě Garcia Margalo. Já si myslím, že je nutné, abychom zde dosáhli schody, protože jinak se dostaneme na nejistou půdu a pokud nebudeme jednotní, bude pro nás těžké vyjednávat s jinými institucemi. Takže mnohokrát děkuji a myslím, doufám, že kompromisy budou zohledňovat všechny eh, zájmy účastníků této diskuse. Děkuji. Uh, Děkuji vám. Výborně, Elízo. Jak říkám, budeme hlasovat 22. Eh, června a budeme se eh, snažit, eh, aby se o tom hlasovalo na plenárce v červenci. Zdá se by, že tam už nebude nic jiného než témata ekonu. A teď k bodu 17. Kvalita statistických údajů v rámci postupu při nadměrném schodku. A je to zpráva pana Karace. Paní předsedkyně, já bych chtěl nejdříve poděkovat všem stínovým zpravodajům, kteří skutečně eh, nabídli vzornou spolupráci. Čas pokročil a chtěl bych vás tedy informovat o tom, že jsme dosáhli již prvního úspěchu. Tento úspěch však vyžaduje dodržení určitého harmonogramu i z naší strany. Pracovní skupina Rady se dnes sešla s Eurostatem a hovořili o všeobecných směrech. Příští týden pak v Ekofinu bude regulace Eurostatu projednávána jako bod A. víme že jak Rada, tak i Eurostat Pokračují v rozhovorech, které jsem vedl také já na základě návrhu zprávy a Eurostat tímto návrhem argumentoval. Vím, že Rada i komise i Eurostat argumentovali tím, že Evropský parlament návrh komise pokládá za minimální konsenzus a že chce jít dál. To byl tedy základ toho, co dohoda v pracovní skupině rady již přináší a zahrnuje. To musím říci úvodem. Znamená to tedy, že vlastně bychom měli pokračovat dost rychle. A proto navrhuji, abychom v červnu, již v červnu v plénu přijali usnesení a také projednali ústní otázku. V červnu pak eh, legislativní stanovisko by mělo být eh, schváleno. Po dohodě na úrovni rady je možné velmi rychle tady vyslat eh, politický signál o vůli parlamentu. Proto chci eh, poprosit eh, o to, aby tento postup, tedy legislativní stanovisko, usnesení, ústní otázka, byly rozděleny a připraveny tak, abychom v červnu přijali usnesení a ústní otázku a později teprve legislativní stanovisko. Druhý bod. Nezávisle na tom, že dohoda rady byla možná jenom proto, že my jsme vyvinuli takový tlak, to však neznamená, že naši legislativní práci nemusíme správně dokončit. Právě proto musím také ještě dodat to, že právní službu Evropského parlamentu jsme požádali o prověření toho, zda E, není možné použít e, postup rozhodování. E, dnes se vychází z článku 126 ohledně právního základu statistik, jsme však v postupu spolurozhodování. Mně tedy nejde o otázku jakési osobní ješitnosti, spíše jde o otázku role parlamentu. Vždyť dnes jsme zcela jasně viděli, že můžeme při přispět a již jsme přispěli podstatně ke zlepšení dokumentu Rady. Čili je to určitý proces kvašení, které musí proběhnout. Ty rozhovory jsem zatím vedl tak a tu zprávu jsem připravil tak, jako kdybychom de facto měli spolurozhodování. Avšak tato forma není pro ten výsledek zase tak rozhodující. Jenom by bylo nutné to vyjasnit. A my jsme to vyjasnění chtěli chtěli, ale ne tedy v určitém bojovém smyslu. Politicky však musíme postupovat velmi zřetelně. Otázka Eurostatu a jeho role je de facto první otázkou, to je vlastně první legislativní akt, který vychází ze zkušeností eh, v a s Řeckem. To je skutečně první zkouška postoje členských států. Zdá, Členské státy se poučí z této zkušenosti a zda to dokážou převést do své činnosti. Proto musíme zůstat tou hnací silou a naši legislativní práci musíme důsledně prohloubit. A právě proto máme návrh usnesení, ústní otázky a legislativního stanoviska, protože v případě usnesení můžeme vyslat silný politický signál a v té druhé oblasti vyjádříme svou vůli. Se stínovými zpravodaji jsem projednal to, že samozřejmě všechny návrhy Evropské centrální banky banky vítáme, ty jsou dobré. Samozřejmě všechna opatření v letech 2004 až 10 eh, která však nebyla realizována, ale my jsme je žádali. Je to návrh Almunii, eh, má zpráva z roku 2005, eh, koordinace s ECB a také celý mechanismus sankcí Toto jsou návrhy, které eh, znovu oživujeme, včetně otázky kompetencí. Tu zprávu tedy znáte. Eh, nám šlo o to vyjasnit zcela jasně, že Eurostat musí být nezávislý a musí eh, také celkově a kdykoliv pracovat bez nějakých žádostí o povolení musí eh, moci eh, pracovat eh, s tím, co je nezbytné dle jeho postoji nesmí vzniknout nějaký paraván mezi pravomocemi a nezbytností a tou realitou. Ano, kooperace, ta je nezbytná, informace, ta je nutná ale žádné povolování předem, protože jinak by nás to omezovalo eh, v ověřování statistik a v žádání o správné údaje, čili kontrolní vizity, kompetence, spolupráce s ECB, navýšení personálu, to je ten směr, kterým jsem se ubíral ve své zprávě. Děkuji vám za podporu a děkuji za příspěvky stínových zpravodajů. Doufám, tedy, že v plénu v červnu budeme moci en bloc hlasovat a přijmout toto usnesení, protože pouze tak se nám podaří dodržet časový harmonogram. A ještě předtím, než jsem návrh zprávy dal k předkladu, jsem jej předložil s novým zpravodajům. Děkuji. Uh, um, Dobrá, náš první stínový zpravodaj, předpokládám, eh, že bude chtít hovořit, a je to Edward Cituna. No, jenom eh, velice stručně, paní předsedkyně. Plně podporuji eh, pana Karase a to, jak se postavil k tomuto poněkud eh, složitému tématu. Také vzhledem eh, k tlaku na urychlení práce, tak aby ta legislativa byla eh, co nejdříve hotová. Většina lidí očekávala, že Eurostat má mandát k tomu, co my teď navrhujeme. A byla šokována tím, že Eh, eh, se stalo to, co se stalo v Řecku a není a že tomu tak není. Takže oni chtějí, aby eh, tohle bylo provedeno co nejrychleji. Já jsem přihlednul jak k tomu usnesení, tak pozměňovacím návrhům. Myslím si, že jdou poměrně daleko. Podobně jako žádný audit by neměl být nějak omezován, tak i toto vyžadují tato opatření. A já bych byl rád, aby toto tady bylo zmíněno vyloženě otevřeně, aby e, tady nebylo žádné omezení toho, e, koho oni se mohou ptát. Aby to nebylo jenom ministerstva nebo nějaké agentury, které k tomu přispívají ale také, aby se to týkalo i jakékoliv další instituce, ať už univerzita nebo, nebo odbory. Prostě kdokoliv, kdo může eh, potvrdit ta data, tak eh, k tomu by měli mít přístup. Měli bychom tam dát najevo, že by měli mít víc eh, pravomocí. Předpokládám, že společně jsme pochopili, eh, že je třeba, aby Eurostat měl takovéto neomezené pravomoci nebo široké pravomoci a já nabízím spolupráce, abychom to eh, dotáhli do úspěšného konce. Děkuji vám. A teď už mi docházejí lidé. Ne, ne, ne, Ole. Děkuji, paní předsedkyně. No, tyhle ty otázky, které se týkají statistiky, nejsou zas tak přitažlivé a politicky důležité. Aspoň to tak bývávalo. I když v současné době to je možná opačně. Pokud se zeptáme eh, veřejnosti, co ji zrovna zajímá, tak eh, to může být i to, že se eh, nemají falšovat statistiky, když jsme členy Evropské unie. Je to hodně velká politická agenda a musíme jednat pružně a svižně. Pan Karas rozhodně dělá dobrou práci a musíme ho podpořit. A stejně jako pan, ehm, já to chci říct stejně jako pan Čelouna. Mohli bychom to obohatit ještě o některé podrobnosti. Já jsem si myslel, že bych je tady měl navrhnout. Když naše úřady pro hospodářskou soutěž jedou do určité země, tak netelefonují, že někam jedou ráno eh, vtrhnou do úřadu a řeknou, jsme tady. Myslím si, že něco takového by tam mělo být. Vy tady, eh, vy, vy, vy, vy tady, vy, vy normálně jste tak tvrdí a eh, teď kroutíte hlavou. Prostě ta možnost neohlášené inspekce by tady měla být. Protože někdy může být strach argumentem pro kvalitu. Také zde hovoříte o zaměstnancích a možná, že to bychom mohli eh, upřesnit. Potřebují možná větší rozpočtové prostředky. A to bychom tady také v podstatě měli říci v těch našich eh, pozměňovacích návrzích. I když oni eh, předkládají všechny ty statistiky a všechna ta data, tak souhlasím s tím, že musí mít možnost se zeptat kohokoliv. Takový, takovou mám zkušenost. Vždycky může být nějaké tvůrčí učetnictví. A pokud jste mysleli, že to eh, je dáno tvořivostí zaměstnanců, tak samozřejmě eh, možnost zeptat se těch, kteří to tvoří, eh, nebo nemožnost může být problém. Takže Měli bychom se snažit eh, tam na tohle poukázat také. Potom je tady ještě jedna věc, paní předsedkyně. A sice, mm, že bychom měli navrhnout nějaké sankce, kdyby oni eh, nesplnili to, co my tady říkáme. Že by i tady mohly být nějaké sankce v této oblasti. Jenom eh, tom, na tom širším poli, ale i tady, pokud jde o eh, zajištění odpovědnosti a poskytování správných statistických údajů. Jinak si myslím, že eh, se velmi shodneme a že bychom měli být eh, co nejtvrdší. Děkuji, Ole. Tak ty se snažíš se statistikou udělat něco přijatelného, tedy přitažlivého díky sankcím děkuji, paní předsedkyně. Já hovořím eh, jménem našeho stínového zpravodaje Šaliose Bokrose, který mi dal něco na přečtení, tak já to přečtu. Stínový zpravodaj se omlouvá, protože je ve, na výboru pro rozpočet, kde se hlasuje o něčem důležité. Každopádně děkuji eh, zpravodaji za spolupráci a eh, za práci, která, kterou provedli ještě předtím, než předložil tento návrh zprávy a za jeho otevřenost vůči, vůči stínovým zpravodajům. Dále cituji podporuji zprávu pana Otmara Karase, která eh, díky eh, zahrnutí eh, stanoviska ECB jde ještě mnohem dále než původní návrh. Plně souhlasím se stanoviskem OCB, ale myslím si, že další falzifikování statistik tomu můžeme předejít pouze pokud posílíme eh, dozorčí pravomoci. Proto si myslím, že eh, v ECB by měl také eh, mít možnost provádět neohlášené inspekce. Já každopádně chci dát Eh, volitelné pravomoci ECB eh, e k ověřování eh, statistických údajů z jednotlivých zemí. Pokud jde o tu v koalici, tak já, tedy pardon, ten návrh, tak já každopádně podporuji zvýšení nebo zachování nezávislosti národních statistických institutů, nicméně myslím si, že ECB by měl mít rozšířené pravomoci při ověřování těch údajů. Děkuji. A dále Dirk. Děkuji. Děkuji za slovo. Dostanete se eh, někdy na křižovatku, kdy eh, se eh, kvalita rozkází s kvantitou, protože my si tady musíme a my si tady musíme teď položit otázku, jestli zvyšování rozpočtu nám tady dlouhodobě pomůže, protože máme tady o věci, jako jsou pronájmy a prodeje butov, kdy státy prodávají infrastrukturu a potom si ji musí pronajímat za dráž nebo jsou tady státní penzijní eh, fondy, eh, jako tomu bylo v Belgii v minulosti, eh, kdy státy potom musí přebírat všechny závazky těchto fondů. Takže musíme také umět sledovat, kdy je rozpočet uměle nafouknut. Protože když k tomu dojde, tak ta čísla se často jsou potom hezčí, spolehlivější, nicméně státy spolehají na budoucí kapitálové příjmy a vzhledem k tomu, že na to spolehají, tak eh, se vytváří stále větší mezera. Proto Eurostat eh, by mohl být takovým eh, statistickým FBI. Je tady zástupce Eurostatu. A vzhledem k tomu, že je to můj bývalý šéf kabinetu v komisi, tak věřím, že se mu to líbí, to, co tady říkám o té FBI. Dobrá, statika, statistika je čále, stále přitažlivější, tak teď Hans-Peter Martin. Martin. Ano, paní předsedkyně, já se domnívám, že statistika je skutečně zásadní pro politický život a pro podniky. A důvod, proč e, máme problémy, je to, že nemáme statisticky spolehlivá data. Mnoho lidí zkrátka jenom hovoří o nepodstatných věcech. Pan Karas je v každém případě nejangažovanější poslanec z mé země a dnes tuto svoji reputaci opět potvrdil. Já myslím, že je nejplnější nejenom v Rakousku, ale také v Evropě. Chce být v Evropě viděn, ale samozřejmě obsah je také důležitý, nejenom píle. Já si myslím, že je velice dobré to, co předkládá. Já se domnívám, že je výborné že se za tuto věc pokládá celou svojí vahou. Je to zcela zásadní téma. Já bych si po rozvo- rozhovorech se zástupci Eurostatu přál, abych jim, abychom se skutečně snažili o to poskytnout nezávislost Eurostatu. V komisi, v návrhu komise vidíme to, že komise chce mít určitou kontrolu nad Eurostatem. Já bych nechtěl mít úplně FBI. FBI má příliš negativní reputaci, ale chtěl bych mít statistický úřad, který může být suverénní a nezávislý, samostatný. Je nutné, aby Eurostat mohu jednat a v reálném životě. Já si myslím, že Eurostat je zcela specifický. Úředníci Eurostatu v roce 2004 už poukazovali na problémy v Řecku. A byli to rozumní úředníci a komise, kteří na to poukazovali v radě. Rada, ano, od prosince 2004 o tomto tématu hovořila, poté opět eh, v únoru 2005 ale došla bohužel v červnu 2005 ke špatnému závěru. To, co by teď mělo být povoleno Eurostatu, eh, už tehdy bylo požadováno. Kdyby tehdy už jsme povolili například tyto návštěvy ad hoc, tyto kontroly ad hoc a rozšířili kompetence Eurostatu, možná by nedošlo k tak velkým problémům. Možná určitá teze eh, tehdy, kdybychom eh, měli kdybychom reagovali na to varování ze strany Eurostatu, nikoli ze strany médií, ale ze strany Eurostatu, kde bychom byli nyní s eurem? Já si myslím, že Ehm, já bych řekl to opačné, co říká, než, co říká Ole Schmidt. A statistiky jsou nejenom zajímavé, ale jsou také důležité. Já bych v této zprávě chtěl poukázat na to, co se mohlo stát, kdybychom už tehdy učinili správná rozhodnutí. Tehdy učinili rozhodnutí konkrétní lidé. Kdo tehdy zabránil tomu, aby Eurostat měl odpovídající pravomoci? Tehdy Toto rozhodnutí udělali všichni ministři financí. Všichni. Včetně toho z Rakouska. A vědělo se, že kreativní účetnictví není žádnou výjimkou. Samozřejmě zástupci z Rakouska, z Německa, z Francie i ze Řecka souhlasili, že se nebudou rozšiřovat kompetence Eurostatu. Já si myslím, že to je zcela zásadní problém Evropské unie. Když dojde k chybám, nikdy se neukáže prstem na toho, kdo nese odpovědnost. Často uplyne mnoho času, než se z toho vyvodí z těchto chyb nějaké důsledky. Já bych byl rád, abychom zde ehm, odkazovali na historické zpracovávání, eh, na nezávislost, eh, také na nehlášené kontroly, musíme mít, a možná také otázku sankcí. Nejde zde ale o žádnou politickou sílu, ale jde zde o to, abychom měli odpovídající informace v politice pro naše rozhodnutí. Je nutné, abychom v tomto směru byli aktivní. Já se domnívám, že skutečně tato prá- zpráva je nesmírně důležitá pro nás všechny. Děkuji. Máme zde několik dalších řečníků na pořadu na eh, seznamu já mám také jednu připomínku, někteří další řečníci, takže prosím vás, buďme struční, paní Jura. Thank you very much. Já se budu snažit být stručná, paní předsedající. Tak most egy komoly dilemmával szembesül, már mám to zákon. Děkuji. Já se domnívám, že výbor zde čelí vážnému dilematu. Souhlasíme s panem Karasem, že nemáme mnoho času, pokud jde o sbírání údajů, poskytování údajů, pokud jde o finanční svět. Nesmíme ztrácet, ztrácet čas, musíme ukázat našim občanům, že máme jasnou představu o tom, jak v budoucnosti zablá, zabráníme problémům, ke kterým došlo v Řecku nebo třeba v Maďarsku. Toto je legislativní návrh. A my nemůžeme do tohoto legislativního návrhu zahrnout ustanovení, která nebyla odsouhlasena na vysoké úrovni. Eh, návrh skupiny vedené Fan Rompujem se dotýká suverenity členských států a politická vyjednávání teprve začala. Já si myslím, že já doufám, že tato věc nebude trvat roky, protože by se nám celý svět vysmál, že jsme tak pomalí. Nemůžeme to ale uspěchat, pokud jde o tuto otázku, protože zde neexistuje žádná politická schoda. Přesto si myslím, že tato zpráva není dostatečná s ohledem na současnou politickou schodu. Evropská komise nebyla dostatečně ambiciozní. Co máme na mysli? První řecký skandál v roce 2004 byl skandál, po kterém, po kterém následoval návrh komise, aby Eurostat měl auditorské kompetence, ale tento návrh nebyl odsouhlasen. Co máme před sebou nyní? Návrh, aby Eurostat měl vyšetřovací pravomoce, ale já si myslím, že to je příliš málo a příliš pozdě je třeba, abychom šli trochu dále. Souhlasíme s panem Ole Myslím si, že bychom měli se zabývat otázkou sankcí. V roce 2004 už jsme řešili tyto problémy v Řecku a nic se potom nestalo. Tedy nedošlo k žádným zásadním změnám v tom, jak probíhá kontrola statistik a pokračovalo falšování statistik. Také v Maďarsku v roce 2005-2006 a v Řecku falšování statistik trvalo až do roku 2009. To ukazuje, že musíme zavést dalekosáhlé reformy, pokud jde o inspekce a ověřování. Já si myslím, že parlament eh, má právo říci komisi, jak daleko chce jít protože komise doposud nebyla schopna dostat věci pod kontrolu. Když jsme v prosinci navštívili ECB, zeptali jsme se, jestli ECB věděla něco o tom, co Řecko dělalo. A oni říkali, že věděli třeba o 30% toho, toho, co probíhalo. To nestačí. Musíme mít záruky, které nám umožní které nám umožní hodnotit situaci ve všech členských státech a které nám umožní odstranit mezery v legislativě. Poslední poznámka. Myslím si, že Evropská komise nese velkou odpovědnost. V roce 2007 komise navrhla, aby byl eh, ukončen postup pro nadměrný schodek proti Řecku. A já si myslím, že to je špatný vtip, protože eh, to vedlo k naprosté frašce. Já si myslím, že můžeme být mnohem silnější, než jsme byli do posud. Je možné ten text posílit a můžeme, musíme poukázat na odpovědnost komise, potřebujeme, aby Eurostat měl skutečně odpovídající pravomoci. Děkuji, Silvie. Děkuji, paní předsedkyně. Jen rychle bych je chtěla podpořit masivně zpravodaje v jeho postupu. Eh, já se domnívám, že je zde veliká politická ehm, záležitost, velký politický eh, náboj. Když se podíváme na eh, Brusel, tak se velmi často říká, že je to velmi byrokratický orgán. Členské státy a to včetně těch, které přislíbily své veřejnosti, že eh, budou dodržovat 3,0 eh, eh, státního dluhu, se ani nesnažili toto ověřovat. Zda je to možné. Čili to je takový typický přístup. Jednáli se o záležitost společného zájmu, tak postupují vlastně proti evropsky a to je nebezpečné. Souhlasím se zpravodajem, že bychom se měli snažit snažit v Evropském parlamentu masivně pod podpořit tuto žádost o seriózní eh, statistiku, tak aby bylo možné provádět inspekce na místě a to tak, aby i eh, určitá obava eh, tedy byla výraznější pro kontrolované subjekty. Um, uh, Děkuji, Omlouvám se, paní předsedkyně, že jsem se opět přihlásil o slovo, ale zapomněl jsem na jednu věc, která je relevantní. Proč klademe takový důraz na audity a na možnost kontrol? My zapomínáme na jeden základní princip, který považujeme za samozřejmý. Jedná se o účetní metody. I v eurozóně máme země, které na rozdíl od soukromého sektoru, kde máme mezinárodní účetní standardy, které jsou možná jiné než v USA, ale přinejmenším v Evropě, by měly být eh, dodržovány všechny, všemi firmami. Vlády používají různé metodologie. Jsou zde některé eh, země, které nepoužívají akruální metodu, ale metodu peněžních toků. Já jsem na to poukázal při diskusi s komisí a komise řekla, že eh, ta stará metoda je potom přeměněna na tu eh, novou metodu. Ale myslím si, že by bylo zásadní, aby všechny vlády měly stejné metody účetnictví v celé eurozóně nebo v celé Evropské unii. Já si myslím, že bychom neměli dovolit, aby zde existovaly takové nestrovnalosti mezi účetními metodami jednotlivých členských států. Mnohokrát děkuji. Já bych chtěla také pogratulovat zpravodajce, zpravodajovi. Já jsem jako předsedkyně se snažila také tlačit na radu v této otázce. Zdá se mi, že je naprosto nutné, abychom, aby se zlepšilo la kontrola agregovaných údajů, které jsou poskytovány Eurostatu. To musí být základní podmínka pro jakékoliv zlepšení hospodářské zprávy, o které hovoříme. Pokud něco takového nebudeme mít, potom nemusíme vůbec hovořit o zbytku, protože nebudeme moci nikdy tato data dostupná ověřit. Abych byla upřímná, eh, samozřejmě tato podmínka nestačí. Eh, je třeba dát Eurostatu dostatečné vyšetřovací pravomoci a je třeba také se soustředit na metodologii, jak zde zaznělo. Myslím si, že to, co navrhuje komise, je naprosté minimum, eh, které jsme se naučili z případu Řecka. Já si myslím, že ty závazky musí být prosazovány ve všech členských státech. A nejde jenom o to, abychom čekali na to, až nějaká země bude vystavena postupu pro nadměrný schodek. To není možné. Je třeba, abychom zde měli preventivní kroky. Je třeba, aby na všechny členské státy byly aplikovány stejné standardy, aby jsme věděli, co je zahrnuto, co není zahrnuto, co je mimo uh, rozvahu, je třeba mít přehled také o těchto věcech. Já se domnívám, že pokud se zabýváme kontrolou rozpočtu, musíme se dívat také na situaci uprostřed roku a mít také víceletý přístup. A to se možná bude zohledněno v dalších zprávách o dohledu. A tento výbor má mnoho nápadů k tomuto tématu. Z tohoto důvodu jsem žádala, aby pracovní skupina nás musela oficiálně konzultovat, ne aby nám pouze sdělovali výsledky, když už jsou dohodnuty. Pokud jde o sankce, my v usnesení navrhujeme, že by zde měla být určitá osobní odpovědnost. Hovořili jsme také o osobní odpovědnosti ředitelů finančních institucí. Já si myslím, že zde je možné mít určitý ekvivalent na úrovni členských států, že by zde měli být lidé odpovědní za případné problémy. Pokud jde o nezávislost Eurostatu, já si myslím, že to je samozřejmě ne, zní atraktivně, ale je třeba poukázat na to, že ve chvíli, kdy Eurostat bude součástí komise, poté může eh, mít větší moc díky tomu, že je uvnitř komise. Takže je třeba, aby zde byla rovnováha mezi touto větší mocí a nezávislostí na komisi. Já zatím jsem ještě nebyla schopna tuto otázku vyřešit, možná bychom o ní mohli hovořit dále. My jsme pořádali právní službu, aby nám vysvětlila otázku právního základu, udělají to do 19. takže stále ještě čekáme na odpověď. Eh, otázka k ústnímu zodpovězení a usnesení, to asi bude možné udělat do června, protože zde máme široký konsenzus a eh, doufejme, že bude možné hlasovat a blok a nebude nutné snažit se vypracovávat kompromisní znění. A pokud by k něčemu takovému došlo, poté a budeme mít problémy. Také navrhuji, abychom pracovali v jednom jazyce, protože jinak nebudeme mít dostatek času, abychom dokument připravili na hlasování ve výboru. Pošleme odpovídající dokument. Doufám, že to zvládneme. Já si ale myslím, že je nutné, abychom tuto věc vypracovali co nejrychleji. A myslím si, že čtvrtého to půjde do Koreperu 4. června. takže zde nemáme dostatek času, ale je třeba, abychom i nadále tlačili. Takže na závěr předám zpravo, slovo zpravodaji, aby diskusi schrnul. Ano, děkuji vám za vynikající debatu. Máme zde několik prvků. Jeden prvek této diskuse je eh, to, co e, je zde navrhováno jako vyšetřovací výbor za minulá léta. E, já se domnívám, že legislativní usnesení není vhodné pro tuto otázku. Je to otázka, kterou si samozřejmě musíme položit a to proto, že v tomto procesu je mnoho nesrovnalostí, ale ten dnešní návrh a dnešní debata e, to není práce vyšetřovacího výboru. Za druhé chci upozornit na to, že jsme se také rozhodli eh, rozdělit eh, naši pravomoc na politické usnesení a legislativní akt. A to proto, že bohužel v tom legislativním aktu eh, nemůžeme vlastně předložit všechno, pro to, co bychom politicky chtěli vyjádřit. Prosím všechny aby eh, přijali eh, nabídku eh, ústní otázky, usnesení a stanoviska. A to tak, aby ten politický aspekt, který legislativně nemůžeme zatím realizovat, byl formulován jasně. Politické usnesení je usnesení, které nám umožní pracovat velmi pružněji než na legislativním aktu. Ale ta nezávislost ručení a automatické jednání Eurostatu, to jsou ty hlavní body. To je uvedeno ve zprávě, jsou zde minimální standardy pro statistiku, je zde uvedeno neohlášené vizity v členských státech a také možnost eh, eh, pracovat s eh, relevantními údaji. Dále jsou zde také žádosti pracovat s systémy sociálního zabezpečení. Takže také ta závislost členských dat členských států eh, musí být eh, rovněž zdůrazněna, ale to je všechno ve zprávě uvedeno. Je zde také jasně řečeno, že celá léta se eh, zakrývaly mnohé skutečnosti a že návrh komise je minimální, že chceme jít mnohem dál. A v následujících dnech, prosím, rozlišujte ústní otázku, usnesení, to to bychom měli přijmout velkou většinou, protože jinak bychom to v pondělí ve Štrasburku nemohli prosadit a odlišme legislativní akt, jehož šíře je závislá na právní analýze toho, zda jsme v procesu spolurozhodování nebo ne. To musí být nejdříve rozhodnuto, ale my bychom, myslím, do toho procesu mohli vložit vše to, co bylo řečeno v rámci dnešní debaty. Děkuji. Já si myslím, že eh, také se chtěl slušně vyjádřit zástupce Eurostatu. Já se omlouvám, měla jsem vám dát slovo ještě před koncem. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem akorát eh, chtěl zdůraznit eh, to, co už tady říkal pan zpravodaj, a sice jak je důležité, jak je důležitý eh, ten návrh z hlediska komise. Jsme velice vděční za ochotu parlamentu rychle na něm zapracovat, protože si myslíme, že přijetí toho, té zprávy je důležitý signál pro celý systém, pro trh, proto je důležité, aby se rychle zpracovala. Také eh, bych eh, rád eh, zdůraznil dobrou spolupráci, kterou jsme vedli v posledních týdnech se členy výboru. Myslíme si, že mm, tlak ze strany členů výboru na radu povede k tomu, že rada bude tentokrát přísnější a doufáme, že to povede k nějakému rozumnému výsledku, i když ne dokonalému eh, výsledku jednání rady v eh, nadcházejících týdnech, takže velice jsme vděční za tu spolupráci. Já vám také děkuji. Poprosila bych, aby eh, poslanci přispěli do sedmého do pondělí 7. do 4 odpoledne. My jsme vám nedali žádnou lhůtu, když jsme to rozesílili, tak jsme vám tam žádnou lhůtu nedali protože jsme nevěděli, že pan zpravodaj po, um, požádá o urychlené řízení, takže máte-li uh, pozměňovací návrhy uh, k návrhu usnesení, tak je prosím podejte do pondělka do čtyř a potom, pokud bude, budete mít ještě jeden déle na pozměňovací návrhy k legislativnímu textu, to znamená, ty podejte do 8. června. Uh, projednávat se budou uh, 28. a hlasovat se bude o nich také na ekonu 28. Nevím, kdy se to dostalo na plenárku, ale možná, že to bude další věc ekonu na červencové plenárce. Takže děkuji vám všem a teď eh, předám předsednictví panu Sekulnovi který bude mít eh, zajímavou eh, úlohu a sice nechat projednat svoji zprávu s křesla předsedy, jestli je to dovolné, to nevím, ale každopádně mu předsednictví tým předávám. Fine. We now come to the uh, next item on the agenda, which is uh... Takže další bod na pořadu jednání je na stanovisko k rozvíjení potenciálu k tvorbě pracovních příležitostí v nově udržitelném hospodářství. Já jsem uh, zpravodaj, takže uh, můžu rovnou zahájit několika poznámkami. Jak se asi vzpomenete, původní stanovisko obsahovalo řadu námětů, které eh, v zásadě eh, se týkaly definice eh, zelených pracovních míst a důležitosti jejich klasifikace ve statistickém rozkladu takovýchto záležitostí, protože v současné době není na ní žádný niskot. Není na ně okeć. Další věci se týkají eh, malých a středních podniků a školení. Dostali jsme 10 eh, pozměňovacích návrhů, dva z EPP, čtyři od Filipa a Lamberta a od Zelených, dva od pana Padára a dva od Kluty a Hena. Já je vezmu jeden po druhém. Ta, ten jeden od paní Hibner se týká mobility na pracovním trhu a toho, jak je potřeba e, řešit e, strukturální nedostatky e, vzhledem k mm, nezaměstnanosti mládeže. To si myslím, že vylepší náš, naše stanovisko. Totež bych řekl o návrhu pana Padara, který zdůrazňuje úlohu vzdělávání. V jednom pozměňovacím návrhu a v druhém pozměňovacím návrhu úlohu eh, podnikatelů a pilotních projektů v oblasti ekoinovací. Tyto pozměňovací návrhy také vítáme. Potom eh, dva další eh, od pana Kluteho se odkazují na rozšíření sektorové zaměstnanosti, zejména v oblasti zdravotnictví a souvisejících sociálních záležitostí. A potom je tady ještě jeden, který se týká kvality a pracovních příležitostí pro mládež. Nyní se dostávám k tomu, eh, co eh, navrhl kolega Lambert. Myslím si, že ty se dotýkají ty návrhy především eh, zdanění a přesunu eh, zátěže od eh, pracujících směrem k zdrojům, neobnovitelným zdrojům. Já bych navrhl, tam, kde, že aby tam, kde hovoříme o energii, abychom tam vždycky dali přívlastek neobnovitelný, pokud by to bylo pro vás přijatelné. A potom ten další návrh, ten uh, explicitně zmiňuje uh, daň z uhlíku. Hovoří se tady o přípravě na víceletý finanční rámec na podporu trvalé udržitelného trhu s pracovními silami nebo příležitostmi a hovoří se tady o různých možnostech a jedním, eh, jednou z nich je daň z uhlíku, takže věřím, že tam bychom byli schopni se dohodnout. Nicméně teď dám a slovo stínovým zpravodajům, aby se eh, mohli eh, sami vyjádřit k jejich vlastním pozměňovacím návrhům nebo ještě k něčemu dalšímu. Takže Filip Lambert. Uh, uh, Dobrá, pane předsedo, k těm neobnovitelným uh, energiím tam nejde jenom o energie, ale i o zdroje. Já bych chtěl, abychom zde, já nechci, abychom tady přesně vyjmenovávali něco konkrétního, to není cílem té zprávy. Potom Danuta Hybner, ona tady asi není, ta zde hovoří o mobilitě pracovní síly. E, já chápu její e, cíl a má pravdu, že pokud něco takového chceme řešit, e, jako například v oblasti zajišťování izolací, tak tam potřebujeme pracovní síly a ty nejsou vždycky tam, kde je potřebujeme. Tak já si myslím, že kdybychom tohle tam napsali velice vágně, tak já to řeknu, já, já to řeknu velice průznačně. Nesmíme tady mít princip země původu. Pokud chceme umožnit nebo usnadnit mobilitu eh, pracovních sil, no, my bychom měli zásadní námitky, kdyby to tam nebylo. A tohle, jak je to tady, tak by to bylo příliš dvoj, dvojznačné. Takže eh, tady bych se raději zdržel. Všechny ty ostatní pozměňovací návrhy eh, samozřejmě všichni jak svých podporuji. Ještě se chce někdo vyjádřit eh, k tomuto stanovisku? Prosím. Ano, dovolte několik krátkých eh, poznánek poznámek k pozměňovacím návrhům. Filip Lambert předložil důležitou otázku v rámci svého návrhu, hovořil o malých a středních podnicích a zde skutečně musíme vyhledávat všechny možné pobídky tak, aby aktivně se malé a střední podniky zúčastnily na vytváření udržitelného hospodářství. A otázka daňová je velmi důležitá, je součástí přechodu k tomuto hospodářství. Dále je zde pozměňovací návrh, který žádá o radikální změny ve smyslu adaptace vzdělávacího systému zelenému hospodářství. Zde další vzdělávání personálu je eh, důležité a v celých eh, sektorech toto již existuje například v průmyslu automobilovém tam výrobci automobilů musí zajistit, aby svou konkurenceschopnost si mohli udržet, což předpokládá, že personál rychle získá ty eh, schopnosti, které jsou nezbytné pro výrobu ekologicky eh, lepších eh, vozidel. Je zde také veliký rozdíl mezi výrobou tradičních vozidel a třeba elektromobilů. To vyžaduje specifické znalosti. Dále je zde otázka statistiky v souvislosti s těmito návrhy. Potřebujeme zelené hospodářství a proto také zelenou statistiku, tak aby ekologické aspekty mohly být zahrnuty do politického rozhodování této oblasti. Takže statistický základ tomu potřebujeme. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Prosím, další. Děkuji, Tona. Já nechci dodávat eh, mnoho. Myslím si, že většina pozměňovacích eh, návrhů se dobře doplňuje. Měl bych pouze jednu otázku na Filipa Lambera ohledně daňových eh, pobídek. Myslím si, že to není neproblematická záležitost. Na jedné straně hovoříte o prázdných veřejných rozpočtech, které se vyprazňují a mm, měly by se doplňovat nejenom na základě zaměstnanosti, ale také jinými aspekty. Mohl byste to prosím ještě upřesnit, aby to nebylo jenom další krácení daní? Děkuji. Fine, Děkuji. Nějaké další připomínky? Nikoli, nikdo se nehlásí. Tak bych jenom zmínil lhůty. Hlasovat se bude v Ekonu 22. června a doufejme, že do té doby se sejdeme a zohledníme tyto změny a návrhy a v 14. července se bude hlasovat eh, ve výboru pro zaměstnanost, což je zodpovědný výbor. Další bod ověřování pravosti euromincí a manipulace s euromincemi nespůsobilými k oběhu. Spravodajem je Slavy Binev. Máme ho zde, ano. Předávám slovo. Děkuji, Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, cílem navrhovaného nařízení je stanovit postupy pro ověřování pravosti euromincí a pro manipulaci s euromincemi nespůsobilými k oběhu. Tento návrh se snaží dosáhnout implementace společných postupů pro ověřování pravosti euromincí a také se snaží stanovit mechanismy pro kontrolu mechanismu ověřování pravo, pravosti. A jede nám o to, aby jsme vypracovali jasný text, který stanoví postupy pro ověřování pravosti euromincí. Byly předloženy pozměňovací návrhy a je možné říci, že z těchto pozměňovacích návrhů vyplývá ochota spolupracovat. E, tento postup ověřování pravosti samozřejmě je v rukou úřadu. E, to znamená, že podle mého názoru by tyto úřady měly mít možnost uložit manipulační poplatek. Souhlasím s návrhem e, kolegy z EPP, který poukazuje na to, že tento manipulační poplatek by neměl být překážkou pro jednotlivce. A je, toto je v pozměňovacím návrhu 42. Pokud je o 43, pozměňovací návrh 43, předložený panem Balcem, tento návrh poukazuje, že jenom euromince eh, v hodnotě 2 eur, 1 eura a 50 centů by měly být ověřovány, pokud je o jejich pravost. Já to chápu, tento návrh, ale nepřijímám ho. A já se domnívám, že je pravda, že ověřování, že, že mince s nižší hodnotou nejsou vystaveny takovému riziku padělání, ale přesto podle současné legislativy by všechny mince měly být ověřovány. Pokud by zde nebyly požadavky týkající se ověřování pravosti některých mincí, poté by mohly vzniknout některé problémy. Já se domnívám, že je třeba řešit otázku nákladů a přínosu. Zařízení pro rozdělování e, euromincí, která jsou používána, na, pro identifikaci tří nejvyšších eh, denominací eh, nepředstavují v současné době žádné problémy. Dále pozměňovací eh, návrhy pana Balce 44 a tak dále. Tyto návrhy se soustředí na větší flexibilitu pro členské státy. Členské státy by měly mít možnost rozhodnout se, jestli budou ověřování provádět manuálně nebo prostřednictvím zařízení. Dále pozměňovací návrh paní Kony vyžaduje, aby komise stanovila rozumnou časovou lhůtu, aby tak eh, mohly, eh, mohla, mohly být aplikovány požadavky podle odstavce 1. Já doufám, já s tím souhlasím a doufám, že se nám podaří se dohodnout s radou a s komisí. pokud jde o vyřazování eh, zařízení pro ověřování platnosti z provozu kvůli tomu, že přestanou fungovat. Já si myslím, že eh, tato věc není vhodná. Odkazuje na pozměňovací návrh 47. Podporuje ale to, co je v pozměňovacím návrhu 48, kde je stanoveno právo členských států, aby požadovali záruky ze strany institucí, které ověřují pravost euromincí. Existuje zde požadavek, aby tyto instituce měly řádně vyškolené pracovníky. Pokud jde o vyškolování pracovníků, má to na starost Evropské centrum pro technologii a vědu. Pokud eh, jde o 49 a 40 pětku. Po konzultaci s experty OLAFu se ukázalo, že zde dochází k uvolňování plynů v důsledku chemických reakcí mezi různými látkami, které se používají na čištění mincí a na čištění zařízení, nebo eh, v důsledku toho, že se používá příliš mnoho takovýchto látek na čištění. Já se domnívám, že ve chvíli, kdy zde existuje nebezpečí pro zdraví, poté ty poplatky podle odstavce 1 by měly být zvýšeny o 25 20. O 20 Já navrhuji v článku 1 tento, toto změní Umožnit aby mince mohly být a, a, zabaleny společně a poslány kompetentním úřadům. Já se domnívám, že takováto změna zajistí větší jasnost. Z technického hlediska všechny zařízení pro ověřování pravosti vyřazují jakékoliv mince, u kterých je podezření, že jsou padělená. Všechny takovéto mince jsou zbaleny a, a zaslány odpovědnému úřadu, který je poté analyzuje a rozhodne, které z mincí jsou padělané a které jsou nevhodné k oběhu. Z provozního hlediska je třeba, abychom provedli toto vyjasnění e, že podezřelé mince či mince nespůsobilé k oběhu by měly být tedy zbaleny dohromady, a když se odesílají eh, odpovědnému úřadu a neměly by být eh, zabaleny do různých eh, balíků. Pozměňovací návrh 51 stanovuje lhůtu 31. prosince 2015 proto, aby Evropská komise předložila návrh. Já bych chtěl ujistit přítomné poslance, že toto je otázka, o které jsme opakovaně během schůzek hovořili. Není zde žádný konsenzus e, mezi experty a členskými státy. Další problém je, že i když zde bude konsenzus, pokud jde o technickou definici zařízení, které jsou schopné hodnotit parametry a charakteristiky, poté budou přesto náklady příliš vysoké. A já se těším na spolupráci s vámi a na pochopení. Děkuji. Nyní bych chtěl požádat stínové zpravodaje. První zpravodajka. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Nejdříve bych chtěla poblahopřát zpravodaji za kvalitní práci a za způsob vedení debaty. Děkuji především za jeho schopnost hovořit vynikajícím způsobem francouzsky. Děkuji také komisi a španělskému předsednictví které se ukázalo být flexibilní při vyjednávání. Předložila jsem pozměňovací návrh 41, ve kterém se říká, že všechny ústavy, kde jsou ověřovány euromince, mohou také požadovat poplatky na krytí nákladů na identifikaci mincí. Toto však nesmí být eh, požadováno od jednotlivců. Pozměňovací návrh 46 hovoří o tom, že komise vydává hlavní pokyny v rozumné lhůtě eh, po vstupu v platnost tohoto nařízení, tak aby technicky eh, ustanovení odstavce 1 mohlo být eh, uplatněno. Komise tedy má vydat tyto pokyny. Potom mám pozměňovací návrh 50, kde se hovoří o poškozených mincích trhujících nebezpečnými produkty. Je to bod, kde se hovoří o ohrožení zdraví personálu, které, který pracuje s těmito mincemi. Zde ehm, žádám tedy o navýšení eh, poplatků o 20 já nechci hovořit o kontaminovaných mincích, se píše tedy o poškozených eh, mincích, které eh, což je vhodnější eh, výraz. Dále mám pozměňovací návrh 43, ve kterém se vylučují mince nižší hodnoty než 50 centů z identifikace. Já se domnívám, že to je, jde eh, mm, proti nařízení z roku 2003 a také se zde umožní dát stranou eh, mince 20 a 10 eh, centy, eh, ale padělatelé by mohli mít dojem, že tyto mince tedy mohou padělat jednodušeji. Děkuji. Um, Děkuji. A nyní Eva Padány. Také bych eh, rád poděkoval eh, panu zpravodaji eh, za přijetí mých pozměňovacích návrhů. Pozměňovacích návrhů, které se týkají přidání definice v nakládání s mincemi nespůsobilými k jako oběhu do budoucna. A také je tady ta výzva na přijetí společných standardů vzdělávání pro členské státy. To je důležité. Pokud jde o mm, to, co se tady navrhuje k eh, strojům, které eh, se porouchaly, tak to je eh, také důležité. Částečně v pozměňovacím návrhu číslo 5 se to postihuje. Mělo by to řešit to Evropské vědecké centrum. Já si myslím, že to je důležité. Měli bychom to zahrnout do té zprávy. Cílem je zajistit řádné nakládání s těmi porouchanými stroji. V současné době nemáme příslušné postupy k tomu, co dělat, když už ty stroje nejsou třeba, nebo i jakmile se zjistí, že eh, jsou vadné. Musíme eh, zabránit eh, tomu, aby ty stroje se daly použít k padělání peněz. Děkuji, pane Padare. A nyní dostala slovo Vicky. Děkuji. Já samozřejmě jsem eh, velice citlivá, protože eh, pocházím ze země, eh, ze vnějšku eurozóny, tak asi bych neměl říkat zemím eurozóny, jak mají řešit centy, tak aby oni nám neříkali neříkali jak máme nacházet, zacházet s, men, s pencemi. Ale v ECR máme země, které platí eurem, takže já vám každopádně poděkuji za tu zprávu. Je tady celá řada dobrých eh, zpráv eh, v té zprávě a my samozřejmě eh, jsme rádi, že se nebudou ověřovat mince, které budou méně, které budou nižší. Budou ověřovat, pardon, protože to by vyvolalo další padělání kromě toho, co říká zpravodaj a ostatní, tak já tady mám tak trošku obavy ohledně pozměňovacího návrhu 21. Možná, že je to jenom otázka překladu do angličtiny, ale hovoří se tady o, o tom, že instituce v členském státu, která pracuje na té autentizaci, nedodržuje něco a měla by přijmout eh, kroky k nápravě v nějaké eh, v rozumné době, tak možná, že bychom tam mohli dát, aby to udělali eh, rychle nebo efektivně. To by mohlo být takové eh, obecné doporučení. Děkuji, paní Ford. Myslím si, že nyní se obrátíme na zastupce komise, pan Zenaris. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěl poděkovat panu Biděvovi za veškerou práci, kterou na tom odvedl. A za to, že opravdu se ponořil do těch praktických a mechanických podrobností, které se někdy obtížně chápou. Takže jsem za to velice rád děkuji. Myslím si, že celkový ten směr, nebo to směřování té zprávy a, a také e, ty modifikace, jak je navrhuje pan Beněv, odpovídají e, tomu obecnému e, názoru. A děkuji také paní Okuny a dalším poslancům, kteří předložili další pozměňovací návrhy. Také musím vyjadřit výhrady k omezení k tomu návrhu omezit eh, to ověřování jenom na ty vyšší, eh, mince vyšší hodnoty. To není v souladu eh, s naším smýšlením ani se zákonem, ani s těmi signály, které, politickými signály, které chceme vysílat. Chtěl bych zmínit jenom dvě věci podrobněji. Za prvé, vadné stroje. To znamená pozměňovací návrh pana Padara. Tady jde o um, to, abychom pochopili, co se stane s těmi vadnými eh, zařízeními. Pokud nějaký eh, stroj už eh, není schopen provádět ověřování pravosti, tak se asi nebude používat k ověřování pravosti, ale možná bude prodán někomu, kdo neprovádí ověřování pravosti nějakému místnímu kiosku, církvi nebo prostě někomu, kdo nemusí ze zákona provádět ověřování pravosti. Takže potom už ta stroj nemusí sloužit tomu svému hlavnímu účelu. A pro ty soukromé, eh, nebo tedy, eh, kdybychom eh, chtěli, aby ten stroj prostě nesloužil této funkci, tak už bychom možná zatížili příliš eh, ty soukromé subjekty. Já si myslím, že eh, není eh, zde vhodné vyžadovat zničení těch příslušných strojů. Potom je tady další věc, která se týká další věci, o níž zde hovořil pan Biněv. Týká se to balení nevhodných mincí spolu s padělaný mincemi. Tak já jsem eh, samozřejmě eh, znovu velice rád, že pan Biněv toto, eh, velice, toto dobře chápe. Tohle je důležitá věc, ale nedá se ji řešit. V zásadě pan Biněv říká, místo toho, aby ty firmy oddělovaly co nejlépe ty špatné mince a padělané mince, tak eh, všechny ty odmítnuté mince nechť eh, zabalí a odešlou je úřadům, ať eh, si udělají ty práce sami. No, to je obtížná debata. Já nevím, jestli jsme na to schopni zareagovat. Hned tady na místě. Já k tomu mám své vlastní představy. Nicméně, myslím, že bychom měli vytvořit tady nějaký vhodný text, kterým bychom vyřešili uh, to, čeho se tady obáváme, ale zároveň by to nedalo příliš velké břemeno na bedra eh, úřadu, protože potom oni by museli eh, dělit nebo třídit stovky tisíc mincí, aby našli pět, deset padělaných. Takže musíme eh, najít vhodná slova. Já chápu tu myšlenku, Nicméně v praxi bychom mohli narazit na problémy a musíme nalézt nějaký, nějaké vhodné znění. Obecně bych ovšem řekl, že jsem vděčný za konstruktivní připomínky, které eh, očividně jdou správným směrem. Děkuji, pane Zanarisi, děkuji i zpravodajovi. Akorát vám připomenu, že eh, Ekon bude hlasovat 22. června a plenární zasedání eh, o tomto nikdy v září. Předpokládám, že vy už se nechcete nějak dál vyjadřovat. Dobrá. Tak v takovém případě eh, se pustíme do posledního bodu na pořadu dnešního jednání, který se týká hlavních eh, zásad politiky zaměstnanosti členských států. Je to eh, součástí těch integrovaných obecných zásad Evropy 2020 požádám zpravodaje pana Martina, aby téma uvedl. Well, thank you very much. In order to avoid that... Děkuji. Abychom se eh, vyhnuli tomu, abych tady eh, na konci zůstal sedět jenom já a vy. A já samozřejmě taky chápu, že tento výbor má spoustu jiných eh, priorit, tak to řeknu velice stručně. Jde tedy o rozhodnutí o hlavních zásadách politiky zaměstnanosti členských států k Evropě 20. 20. Byl jsem trošku překvapen, že tato část se dostala do našeho výboru, ale snažil jsem se stanovit některé někazné body. Lisabon nefungoval, to musím konstatovat a uvádím to hned z počátku. Za druhé pak zde jsou konkrétní procedury. Právě Lisabon nám ukázal, že když se mění parametry během procesu, tak na konci vlastně ani nevíme, kam jsme jsme se dostali, ani nevíme, kdy byla učiněna která chyba. Eh, takže tak prosím chápejte pozměňovací eh, návrh 7. Dále je zde eh, něco, co eh, se nám velmi hodí, a sice eh, ambice stanovit některé hlavní cíle. A já se domnívám, že bychom měli mít odvahu říci, co je nesmyslné a to by mělo být zredukováno o to je také tedy předmětem návrhu 10. Specificky chci také upozornit na to, že nejenom ve statistice potřebujeme srovnatelnost, ale také v oblasti eh, studijních kurzů, eh, vzdělávání ve školství, v pedagogice. Tam eh, máme nejenom francouzské návrhy, ale také jiné problematiky s tano, které se eh, týkají zaměstnávání například instalatérů a podobně. Eh, to je však věc, eh, kterou vyjadřuji v návrhu 11. Dále jsem chtěl ještě upozornit také na to, že jsem rovněž toho názoru, že talentovaným osobám musíme dát zvláštní možnost. A tady se dostávám k jádru toho, co chci navrhnout. Měli bychom eh, mít odvahu žádat o to, co je v pozměňovacím návrhu 14. Náklady na eh, školství a vzdělání by v členských státech měly představovat minimálně 6 6 HDP. Těch 6 vychází z výzkumu OECD. Eh, OECD také došlo k závěru, že členské státy v Evropě eh, eh, mají průměrně 6 Dánsko 7,2 Švédsko také výšší údaje, Belgie 6 Německo však nedosahuje ani 5 6 tedy není příliš ambiciózním cílem. Je to dokonce jenom průměrná hodnota všech států registrovaných OECD. A když tedy hověříme o Lisabonském programu a o tom, kam se chceme dosáhnout, tak je udivující, že Nový Zéland, Korea, USA a další mají mnohem vyšší náklady. To bychom tedy měli měli také eh, požadovat. Tím se dostávám k závěru. Myslím si, že vedle nezaměstnanosti mladých eh, bychom měli také v oblasti chudoby mít ambiciozní cíle před očima, eh, tedy snížit tuto hranici chudoby jenom o 25 je hanemné pro Evropskou unii. Tady je stále 80 milionů osob, které jsou marginalizovány. My bychom měli eh, toto eh, tedy snížit nejenom o 25%, ale o mnohem více. To je všechno, co jsem chtěl ještě dodat. Děkuji. Děkujeme panu Martinovi za tyto připomínky, tyto informace. Hlásí se někdo o slovo? Ano. Pervanš. Děkuji, pane předsedo. Já nechci komentovat eh, to, co řekl pan eh, Eh, Martin, ale v tuto pozdní hodinu eh, bych je chtěla politovat eh, toho, že je zde tak málo členů. Je mi to líto, že tento výbor opouští zcela makroekonomická témata. Bylo by nutné se toho dotknout a přitom pokusy Evropského parlamentu jsou velmi slabé. Já se domnívám, že toto by byla dobrá příležitost abychom se zmínili o makroekonomických záležitostech. Je to skutečně závažné, co přinesla krize. Dnešní krize není eh, krize eh, eurozóny z minulosti. Dnes jde o to, že trhy mají takový dojem, že letadlo nemá pilota, že eh, trh není dostatečně stabilní a nástroje nejsou dostatečně efektivní. My v ekonomické politice se zdáme být nezralými je proto nezbytné vyjádřit politickou vůli a jediný nástroj který máme, je frustrující, neefektivní, pouze akademický, teoretický, ale přitom je to jediný nástroj ex ante. A e, tato komise e, v letošním roce rozhodla, že nebude Eh, se zabývat těmito hlavními zásadami. Eh, já se domnívám, že to je rozhodnutí skutečně neuvěřitelné. Eh, vím, že zde byly určité časové limity, komise byla stanovena až v dubnu, ale není možné neříct nic. Není to žádný důvod pro to, aby se komise zřekla tohoto tématu. Já se domnívám, že nejde jenom o otázku kritiky, ale jsou zde eh, nástroje makroekonomické, které se nabízejí, není jich moc, ale je možné eh, je použít. A co dělá tento parlament? Eh, usnesení o ekonomické dobré správě. No to je jenom takové blabla. Já Vím, že eh, to zní trošku surrealisticky v tuto pozdní hodinu, je však dobře, že máme tedy alespoň stanovisko k hlavním zásadám politiky zaměstnanosti, ale pokud ekonomický výbor chce říci něco k hlavním zásadám eh, politiky ekonomiky a neříká nic, eh, tak to vypadá, jako kdyby svět stál na hlavě. Já se domnívám, že eh, eh, paní předsedkyně tohoto výboru by se nad tím měla zamyslet. Mnohokrát děkuji za tato slova, já je mohu také podpořit. Pan Ludvingsen chce něco říci? Děkuji, pane předsedo. Možná bych eh, nejdříve poděkoval Hans Petr Martinovi za jeho konstruktivní a zajímavý návrh. I když ve všech bodech nesouhlasím s jeho návrhem, myslím si, že je to velice dobrý eh, způsob, jak začít diskuzi. Já si myslím, že Hans Peter Martin je velice ambiciozní, pokud jde o tento cíl, přeshraniční cíl zásad pro zaměstnanost. Řekl, že tento cíl musí být také realistický a říká, že realistický cíl znamená, že že eh, počet lidí, kteří budou pod hranicí z chudoby, eh, se zvýší z 27% na 40%. Já se ale myslím, že je potřeba, abychom byli realističtí a uvědomili si, co je potřeba. Nerealistické cíle mohou být velmi problematické. Já jsem připraven hovořit o této otázce, zda ty stanovené cíle jsou dosažitelné. Je nutné, abychom dosáhli rovnováhy pro tuto strategii výstupu, ale zároveň je důležité konzolidovat veřejné finance bylo velice negativně hodnoceno to, jaká opatření byla v minulosti učiněna. A já si myslím, že zde existuje nebezpečí, že proces hospodářské obnovy bude přerušen. Já si myslím, že se musíme snažit zde nalézt rovnováhu. Na druhé straně považuji za nutné, abychom zde více zohledňovaly rovnoprávnost. Ženy a muži musí mít stejné šance, stejné možnosti, pokud jde o zaměstnanost. A abychom toho dosáhli, musíme se více snažit. Musíme zajistit, aby ženy měly na pracovním trhu stejné příležitosti jako muži. Za třetí je zcela zásadní, aby strukturální reformy v členských státech byly provedeny to pomůže tomu, aby iniciativy v členských státech vedly ke zvyšování počtu pracovních míst. Já si myslím, že v reálném hospodářství počet pracovních míst e, roste, ale pokud e, nebudeme se soustředit na vytváření nových pracovních míst, potom zde existuje nebezpečí, že jakékoliv snahy o hospodářskou obnovu povedou k rostoucí nezaměstnanosti. Za čtvrté je třeba více zohlednit roli sociálních partnerů na pracovním trhu, je třeba je více zahrnout. Politiky zaměstnanosti členských států mohou být úspěšné jediné tehdy, pokud tito sociální partneři se budou aktivně angažovat při vypracovávání politiky i při jejím provádění. Zcela zásadním faktorem v tomto kontextu je, aby bylo dodržováno právo sociálních partnerů na kolektivní vyjednávání. Je třeba, aby, kolektivní, aby sociální partneři měli možnost určovat, spolu určovat mzdy. Sociální partneři musí být schopni spolupracovat, abychom dosáhli lepší lepších výsledků. Zároveň musíme hovořit o investicích. A investice do sociální soudržnosti a mohou mít dobrý vliv na rozpočtový stav v členských státech, protože tím se snižuje nezaměstnanost a tím se zvyšují příjmy do státní kasy. Já se domnívám, že a vytvořením nových pracovních míst můžeme vyřešit spoustu problémů. Já se domnívám, že e, ta práce, kterou odvedl náš e, navrhovatel, je skutečně dobrá, je to dobrý, dobré východisko pro další diskusy. Děkuji panu Ludvingsonovi a nyní předávám slovo panu Foxovi. Thank you, President. Uh, congratulations. Děkuji, pane eh, předsedo, a, a Gratuluji vám za to, že jste eh, tak tak eh, eh, rychle eh, to tady odpředsedoval, až že jste v předstihu a omlouvám se, že jsem přišel pozdě. Děkuji panu a Martinovi za jeho zprávu. Abychom zaručili konkurenceschopnost EU, musíme zajistit dynamickou kulturu podnikání prostředí, kde eh, lidé na volné noze můžou eh, vzkvétat, tak abychom zde měli svobodné podnikání a obchodování, eh, dobrou konkurenci, abychom měli dobré hospodářské podmínky pro malé podniky. Právě malé podniky vytvářejí většinou pracovních příležitostí, takže musíme zjednodušit a zrychlit a zlevnit eh, spuštění eh, nebo eh, vytvoření malých podniků. Evropská unie také potřebuje flexibilnější pracovní právo. Právě mzdová rigidita vede k vysoké nezaměstnanosti. Musíme omezit zásahy EU a státu. Je to, obecně se říká v Evropské unii, že bychom měli chránit pracující. To je chválihodný cíl. Ovšem, pokud lidé budou stát stále dražší, tak výsledkem bude, že porostou náklady na pracovní sílu a bude zaměstnáno čím dál tím méně lidí. Eh, zvýšení eh, schopností našich eh, pracujících je základní pro podporu konkurenceschopnosti EU vůči zbytku světka. Potřebujeme, aby naši studenti studovali informační technologie a technické vědy, tak abychom zvýšili svou konkurenční výhodu. Vzdělávací programy by měly být zlepšeny, potřebujeme partnerství mezi univerzitami a podniky, potřebujeme efektivní eh, systémy učňovských míst, potřebujeme eh, úvěry k eh, rozvoji kariéry a investice do vzdělávání. Členské státy také musí řešit demografické změny. Je třeba, aby starší lidé zůstávali zaměstnaní déle. Povinný eh, eh, věk odchodu do důchodu by měl být eh, zrušen tak, aby všichni mohli pracovat tak, jak dlouho chtějí. Souhlasíme s panem Martinem, že bychom měli podporovat celoživotní vzdělávání tak, abychom kompenzovali snížení celkového počtu zaměstnanců tím, že zvýšíme produktivitu. Eh, v řadě eh, ohledu eh, souhlasíme s panem Martinem, například ve snižování byrokracie, v podporování podnikání a v celoživotním vzdělávání. Nechceme tam příliš dalších cílů, zejména tam, kde se neposuzovaly jejich dopady. Nemá smysl eh, sledovat eh, velký počet věcí eh, s neznámými náklady, když nevíme, k čemu by nám to sledování bylo. Říkám, rád bych řekl, že se těším na spolupráci s panem Martinem a dalšími sínovými zpravodaji, tak abychom mohli opravdu poskytnout našemu výboru kvalitní názor. Děkuji. Děkuji, pane Foxy. A teď tedy dám panu Martinovi slovo závěrem. Ja, nochmal herzlichen Dank. Ano, ještě jednou vám děkuji. Já jsem byl v podobné situaci jako vy, když jsem předsedal. V této otázce však s vámi souhlasím. Je skutečně škoda, že tento výbor při své práci a celý Evropský parlament se nestará více o makroekonomické otázky a to jasně, ale ani já nechci být eh, knězem, kteří, který nadává těm, kteří eh, došli nakonec do kostela, když jejich jich málo. Děkuji každopádně za příspěvky, které jste předložili s většinou příspěvků souhlasím, ale je zde vždycky stejná otázka. A tady Víme, že američané jsou velmi nároční. Oni eh, řekli v 60. letech, že poletí na měsíc a my jsme se o to také snažili. Já se domnívám spíše, že by bylo vhodné mít méně cílů. Eh, ty však byly stanoveny eh, radou. Ty cíle by však konkrétně měly být dosaženy. A já myslím přitom na těch 6% HDP pro vzdělání. To je skutečně ne nezbytné a také kontrolovatelné. Kolego Fox, eh, já sedím trošku mezi jednotlivými eh, politickými skupinami. Samozřejmě, že nechci mít více byrokracie, ale těch 6% HDP eh, to eh, přejímá a dává k dispozici OECD. Ještě jednou vám děkuji a přeji také hezký svátek všem německým a rakouským kolegům, kteří již odjeli na svátek. Já mám jenom několik dat. 8. června, za nedlouho, to je lhuta pro pozměňovací návrhy, a dále projednávat se to bude 21. června, v Ekonu se bude hlasovat 22. června, v 14. července se bude hlasovat e, v odpovědném výboru a v srpnu to bude na plenárce. Prvního, promiňte, e, v září, 1. září to bude na plenárce nic pod bodem různé. Setkáme se v pondělí 14. ve Štrasburku v 7 večer a dále se setkáme v pondělí 21. června odpoledne a v úterý 22. června zde v Bruselu celý den. Děkuji. Pěkný večer.